Allora. Dear colleagues, we can... Uh, Kolegyně, kolegové, můžeme se pustit do práce s pořadem jednání, s bodem jedna na pořadu jednání. Bodem jedna je přijetí pořadu jednání. Pokud nemáte námitek, můžeme jej přijmout bez změn. Bod dvě, oznámení předsedy. Zpráva z mise výboru Envy do Helsinky. V té zprávě je informace o misi výboru Envy do Helsinek 17. až 19. května. Dnes máme k dispozici tlumočení ve 20 jazycích a naše dokumenty k tomuto jednání máme k dispozici v elektronické podobě. Bod 3 Sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů bylo rovněž distribuováno elektronicky. Nemá tady námitek, můžeme schválit. Omlouvám se, ale ještě se musím vrátit ke sdělení předsedy. Dnes odpoledne 15 hodin se zde uskuteční um, podpis obnovení politiky Evropského parlamentu v oblasti životního prostředí. Tento dokument eh, podepíše eh, předseda parlamentu Martin Schulze a Klaus Welle, generální tajemník. Jde o zlepšení předpisů v eh, oblasti životního prostředí. Tato práce běží od září 2007 a Ochrana životního prostředí a příslušná politika je mm, nedělnou součástí činnosti parlamentu. uh, přijalo 9. března, pardon, 9. května tohoto roku eh, přeskum dokumentu. Já vás všechny srdečně zvu, aby se účastnili tohoto slavnostního podpisu. Nyní schválíme zápis jednání z 26. dubna. Nemá tady námětek, můžeme je schválit. Můžeme ten zápis schválit. Pokud je o zprávu o probíhajících interinstitucionálních jednáních, tak já vás budu informovat o trialogu týkající se um, kontrol aktivit prováděných k zajištění um, uplatňování právních předpisů týkajících se potravin a krmiv a pravidel týkající se zvířat. bylo dosaženo dohody, která bude potvrzena na Koreperu zítra a bude předložena k hlasování ve výboru Envy na našem příštím červencem zasedání. Já bych rád eh, poděkoval paní Karibardové za práci a za vynikající výsledky, kterých jsme dosáhli v tomto jednání. A nyní se dostáváme k bodu 6. Čeká nás výměna názorů se zástupci eh, komise o uplatňování právních předpisů v oblasti odpadu. Je to v rámci nás směrnice o odpadech a obilových odpadech. Jak si jistě vzpomínáte, první e, zasedání se již uskutečnilo, ale nebylo možné jej uzavřít. A nyní můžeme navázat na toto předchozí, předchozí zasedání. Objevily se otázky, na které měla komise odpovědět a já navrhuji, abychom jako obvykle dali nejprve slovo komisi. Chtěl bych poděkovat panu Sladaskosovi za jeho přítomnost a poté, co komise zodpoví otázky, které byly připraveny, se pustíme do debaty s kolegy z DGNV. Prosím, slovo má komise. We start with uh, question number one. Otázka číslo jedna. Děkuji, pane předsedo. Pokud tomu správně rozumím, tak tato otázka číslo jedna se týká vedlejších produktů a kritérií pro skončení odpadu po, po skončení eh, období, kdy je odpad kvalifikován jako odpad. Děkuji za uspořádání této debaty k tomuto významnému tématu. Podmínky, které stanoví články 5 a 6 rámcové směrnice o odpadu, mají za účel pomoci hospodářským subjektům a členským státům a interpretovat koncepci odpadu, aby mohli rozlišovat mezi tím, co odpad je a co není. Jak ve výrobním, tak um, obnovovacím procesu článku 6 jsou tři způsoby, jakým způsobem lze mm, rozhodovat. A záleží na tom, zda jsou založeny na kritériích EU, kritériích národních a třetím možností je rozhodovat případ od případu. Pro kritéria musí být sdělena komisi a to podle ustanovení jiné směrnice, tak, aby komise a členské státy mohly ověřit, aby e, nebylo narušeno hladké fungování vnitřního trhu národními předpisy. Hlavnou hybnou silou pro členské státy pro stanovování vnitrostátních kritérií je absence kritérií na straně EU a absence specifických kritérií. Členské státy informovaly komisi o 21 rozhodnutích. Většina pochází ze Spojeného království, těch je 13. Pak máme tři z Francie, tři z Irska, jedno z Rakouska a jedno z Nizozemska. Týkají se nejrůznějších eh, věcí, jako je například eh, odpad pneumatik a podobně. V několika případech eh, komise poskytla členským státům své stanovisko ohledně jejich kritérií a v jednom případě, konkrétně v případě Spojeného království, kde se, tý, kde se to týkalo kritérií pro olejový odpad, zavedla komise řízení pro porušení balíčku pro oběhové hospodaří navrhuje komise vyjasnit články 5 a 6 tím, že poskytne členským státům možnost aktivněji vystupovat a odpovědněji přijímat rozhodnutí podle těchto článků za účelem podpory průmyslové symbiozy. Komise e, nenavrhuje změnit tyto tři způsoby aplikace článků, ani nenavrhuje upravit stávající podmínky, protože tyto podmínky byly rozpracovány eh, judikaturou soudního dvora a v současné době jsou známy žádné podmínky, které, žádné okolnosti, které by vedly k nutnosti změny těchto podmínek. Členské státy žádají, aby eh, komise vyjasnila, jaké, za jakých podmínek přestává být odpad odpadem aby využila příkladů z členských států. Tato vyjasnění poskytneme v případě potřeby. Pokud je o budoucí vývoj na úrovni EU, na úrovni kritérií EU, chce komise tuto možnost ponechat otevřenou. Nicméně, než se pustíme do jakékoliv práce, musíme zhodnotit, zda e, rozvoj nebo vypracovávání nových kritérií pro skončení e, tady toho období odpadu je, opra- je, je nezbytné. Vypracovávání takovýchto kritérií je totiž velice nákladné. Komise předpokládá, že e, budou nová kritéria pro bioodpad a, pro, a také předpokládá e, revizi e, nařízení o, o hnojivech. Další opatření se budou provádět v oblasti spalování popela. Eh, pardon, spo, eh, pro eh, zpracovávání popela ze spaloven. Komise poskytla svoje komentáře, které byly zakomponovány do vnitrostátních předpisů, což je například případ Itálie, kde se jedná o pevná paliva, Eh, která spadají eh, pod směrnici o průmyslových emisích. Jedná se o omezení eh, škodlivých látek nad mezní hodnoty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji pěkně, říká pan předseda. Takže vy jste se věnoval prvním třem otázkám. Nevím, jestli má někdo z našich kolegyň, kolegyn, kolegů poznámku. Pan Tomas, děkuji. Děkuji velice komisi za vysvětlení problematiky. Máme určité pochybnosti. Jedná se o soudržnost eh, politiky EU, které se bude věnovat asi hodinu. A když jsem poslouchal kolegu z komise, tak nejsem přesvědčen, že kritéria, která eh, jsou zde uváděna, umožní eh, provádět soudržnou politiku. Některé členské státy aplikují různá kritéria nejrůznějším způsobem. A já chápu, že komise nemůže eh, sledovat, eh, jak jeden každý stát hledá řešení. K dispozici je řada různých technologií a je tady také možné k tomu přistupovat nejrůznějším způsobem. Já bych vás požádal, abyste vysvětlili, jaké vy máte s těmito kritérii problémy, protože vaše problémy se stanou našimi problémy. můžeme se poté tomu věnovat bilaterálně, ale pokud máte uh, možnost, prostě vysvětlete, jaké máte vy problémy s těmito kritérii pro, pro odpad. Děkuji. Jsou další dotazy? Nejsou? Takže poskytnu opět prostor komisi na odpověď. Děkuji, pane Torbese, za vaši otázku. My máme nejrůznější problémy s těmito kritérii. Teoreticky na papíře to vypadá docela pohodově. Zdá se, že to je dobré pro vnitřní trh, že to je dobré podniky, pro podniky, aby mohly recyklovat eh, produkty a odpad, ale realita je jiná a to z řady důvodů. Existuje totiž řada skutečností, které prokazují, že skutečně realita je odlišná. Pokud jde o kritéria pro odpad z kovu a Eh, skla, tak tam je problém, že eh, například v Itálii, pardon, že se eh, do sběren vrací velice málo skla a kovu s výjimkou Itálie. Doufám, že se vzpomínáte, jak před několika lety se pracovalo na kritériích pro papírový odpad a tento pokus selhal. K čemu totiž došlo? došlo ke střetu zájmů mezi těmi, kdo zhromažďují odpad a kdo jej recyklují. A to skutečně je problém těch kritérií pro odpad. Je totiž nezbytné stanovit určité standardy a tyto standardy mohou vyhovovat eh, jednomu, ale eh, mohou naopak být eh, překážkou v práci jiných subjektů zainteresovaných na celém procesu. Problém byl, že pokud se eh, bude eh, vracet eh, příliš mnoho papíru, byl to problém. Otázka tedy je, zda skutečně se vyplatí investovat do celých systémů, když se tato kritéria týkají pouze trhů, která, které mají své konkrétní potřeby. Doposud jsme se nesetkali s žádnými zásadními problémy na straně podniků, eh, které by se stěžovaly v tom smyslu, že potřebují takováto kritéria. Některá združení se vyjadřují v tom smyslu, že je potřebují, ale jejich potřeby jsou skutečně konkrétní, specifické a ne vždy v souladu s potřebami ostatních. Takže někomu něco dáte a jinému vezmete. Takže to jsou problémy, které máme s těmito kritérii pro odpad na čem pracujeme. Je to kontrola činnosti v členských státech. Samozřejmě nemůžeme sledovat všechny případy. To je právě ten problém, se kterým se potýkáme. V té směrnici jsme požadovali, aby členské státy měly zapovinnost takováto kritéria stanovovat, anebo rozhodovat případ od případu No a poté jsme Poté zkontrolujeme, zda všechno je v souladu s ostatní legislativou EU a zda tedy není ohroženo fungování jednotného trhu. Na druhé straně, pokud se podíváme na ten celý cyklus, eh, kterým prochází odpad a kdy, se, kdy přestává být odpadem, tak eh, to je eh, častý případ, kdy se vlastně přímo z odpadu něco vyrábí a v tomto okamžiku již nepotřebujete žádná kritéria, eh, protože v tomto okamžiku potřebujete kritéria, která upravují produkty. Sem už vstupuje ochrana životního prostředí a tak dále. Takže ta realita je mnohem složitější a vyžaduje si pravděpodobně jiná řešení. Takže my nechceme uzavírat eh, dveře pro tato kritéria pro odpad. V některých případech by mohla být nezbytná, v případech, které jsem zmínil, ale jindy je potřeba k tomu postup, eh, přistupovat proporcionálně. Thank you very much. Děkuji vám. Pokud nejsou další otázky, můžeme přejít k dalšímu bodu. A e, to je odpovědnost výrobce a znovu dávám slovo panu komisaři, panu zástupci komise. E, děkuji, pane předsedo, toto je velice důležitý bod. Je to patrně jeden z největších úspěchů v odpadovém hospodářství a e, kruhové ekonomice. A proto chceme, aby princip rozšířené odpovědnosti výrobce byl, odpo- od, byl od úspěšný i do budoucna, protože je klíčový pro Evropu i pro zbytek světa. Pokud jde o otázku uplatnitelnosti eh, rozšířených eh, povinností výrobce eh, při obchodování na dálku podle článku 8 rámcové směrnice o odpadu, členské státy mohou uplatnit rozšířenou odpovědnost produkce v případě právnické i fyzické osoby, který profesionálně vyvíjí, vyrábí, prodává nebo importuje produkty. A na základě tohoto ustanovení členské státy mohou uvalit rozšířenou rozšířenou odpovědnost na právnickou a fyzickou osobu, která prodává nebo dováží e, výrobky i prostřednictvím obchodu na dálku a implementace e, a vymáhání těchto povinností e, bez ohledu na to, jakým způsobem je produkt prodáván, je v, v kompetenci národních orgánů. Pokud jde o elektrické zařízení a baterie, e, evropské právo e, stanoví specifické požadavky pro výrobce, kteří obchodují na dálku. V navrhovaných e, pozměňovacích návrzích k odpadové legislativě navrhuje komise minimální, ne minimalistické, ale minimální požadavky, které mají zvýšit transparentnost jednotlivých schémat a je dohled nad nimi a e, rozšířenou odpovědnost výrobců a jejich organizací. Komise se domnívá, že tato ustanovení budou dalšími nástroji k řešení problémů spojených s mezinárodním obchodem na dálku a s problémem černých pasažérů. E, pokud jde o, konkrétně o e, italské schéma rozšířené odpovědnosti výrobců, které má na starosti Konaj, tak to splňuje legislativu rámcové směrnice o odpadech a o obalových odpadech, protože žádná z těchto dvou směrnic nes poskytuje konkrétní pravidla pro finanční příspěvky e, výrobců. V legislativním návrhu komise navrhuje zavést obecné požadavky pro schémata EPR, e, která by, by e, se vztahovala i na italské schéma CONAI. E, podle tohoto schématu e, příspěvky by měly pokrývat všechny náklady na zpracování odpadu z těchto produktů. E, jak upozornil pan poslanec, mělo by to vést k, nižšímu, k nižším nákladům pro občany a menší dopad na zpracování odpadů. Podle přechodného pravidla obsaženého v článku 8 rámcové směrnice o odpadu by Konaj mělo 3,5 roku od vstupu v směrnice v platnost na to, aby splnila tento nový požadavek. E, pokud jde o řízení pro porušení povinností, které jsme otevřeli s Itálií, kvůli neaktualizaci eh, regionálních plánů, eh, tak tady sledujeme, zda Itálie plní své závazky. Eh, Itálie se zavázala, že zreviduje v roce 2016, tedy letos, všechny regionální plány. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Mají kolegové nějaké otázky? Zdá se, že ne. V tom případě přejdeme k další skupině otázek. A sice e, konkrétní toky odpadu a e, operace. Dávám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o ilegální e, vývoz vozidel na konci životnosti, to byla otázka pana Demesmakra, e, tak souhlasím s tím, že tady máme problém nejenom s implementací, e, ale také mají problém naše ekonomiky, které tak přicházejí o cené zdroje. Já vím, že e, pan Florenc také na to má určité názory. Komise provádí práci, která potvrzuje eh, původní hodnocení, podle kterého zhruba 3,5 až 5,5 milionů vozidel ročně eh, nejsou hlášené ani jako registrované, eh, ani jako vozidla s ukončenou životností. Podle předběžných zjištění značné části těchto vozidel o nich se neví, kde jsou, se, se považují buď za nelegálně e, sešrotovaná nebo uložená někde v Evropské unii. E, tyto chybějící vozy e, vlastně obcházejí požadavky na ochranu životního prostředí, pokud e, jsou zpracována někde v neautorizovaném zařízení a pokud jsou prodávány jako vozidla z druhé ruky, plynou z toho finanční ztráty pro e, vládu a také pro malé a střední podniky, které se zabývají demontáží vozidel. E, co s tím dělat? Bude zapotřebí akce na několika úrovních a zejména bude potřeba posílená spolupráce mezi národními registračními úřady a úřady pro životní prostředí, aby eh, se zlepšil systém registrace a odregistrace vozidel a komise také momentálně provádí iniciativu týkající se tohoto tématu. Bude zahájena konzultace se zainteresovanými stranami ještě letos v létě a ta bude hodnotit eh, účinnost současných národních opatření a bude hledat další možná řešení problému. Výsledky této iniciativy čekáme v polovině příštího roku. Od 1. ledna 2016 nové pozměnění směrnice o přepravě odpadu eh, posiluje pravidla o inspekcích eh, přepravy odpadu a kromě toho komise připravuje e, prováděcí akt, který e, bude obsahovat korelační tabulku mezi celními kódy a odpadovými kódy, což by mělo e, pomoci identifikovat vysoce rizikové dodávky a také zboží, které je přepravováno jakožto odpad. Nebo spíše odpad, který je přepravován jako zboží. Komise také vydala několik pokynů, které mají pomoci členským státům snížit počet eh, ilegálně přepravovaných eh, vozidel na konci životnosti. Pokud jde o otázku na spalování odpadu v Itálii, to je otázka pana Pediciniho, e, komise nedávno e, obdržela dvě otázky od parlamentu na stejné téma a ano, tato otázka budí obavy a služby komise se proto obrátí na italské úřady, aby věc e, blíže prošetřili. Předběžně mohu říci, že některé další spalovny možná budou potřeba v jižní Itálii, otázka je ale kolik. Tady vstupuje do hry řada ohledů. Za prvé, momentální úroveň spalování se zdá být dostatečná, 21% v roce 2014. To je poměrně dobré číslo, vstaženo na celou zemi. Za druhé, zvýšená kapacita spalování by eh, mohla být kontraproduktivní a mohla by ohrozit recyklační cíl do roku 2020, který Itálie má, a také nové cíle do roku 2025 a 2030. Dále kapacita spaloven eh, se nachází především v jižní Itálii, což jsou regiony, které by měly více investovat do prevence odpadu, sběru odpadu a recyklace, spíše než do spalovací kapacity, které by mo- která by mohla e, ještě zhoršit situaci do budoucna. Chceme se za každou cenu vyhnout situaci, kdy e, uvízneme v infrastruktuře, která nebude e, optimální a která potom si bude žádat veřejné investice, což by bylo nevhodné. Thank you very much. Now... Děkuji. Máme otázku pana Florence. Děkuji. Já jsem před mnoha lety byl zpravodajem eh, té staré směrnice a už tehdy jsme se dost hádali s komisí o otázku, kdo má úplně poslední slovo o e, autu. Je auto už šrot, anebo je to ještě užitný předmět? E, tady e, se právníci v komisi neschodli, pohádali se s radou a to s tím výsledkem, že v prvního dne, kdy tato směrnice vstoupila v platnost, nefungovala. pokud převezete, eh, a převezete auto z Antwerp až někam daleko do Varšavy, eh, tak, každý, tak jsou tam všude desítky aut, které ilegálně eh, se vozí na východ našeho kontinentu. A když se ptám, co s tím podnikneme, tak podniky říkají, že je potřeba eh, vytvořit nějak, že je potřeba vytvořit šrotoviště, eh, která by, šrotovny, které by byly skoro tak hygienické jako jatka. Ono to tak ale není. V mé zemi máme stovky podniků, které mají vysoce čisté eh, šrotoviště, a ta se musí pravidelně um, umývat, aby všechno bylo očištěno, oleje a jiné kapaliny. A potom všechna ta auta eh, putují na východ anebo eh, lodí, loděmi někam jinam. A eh, mě poměrně zaráží, Eh, nemyslím teď vás osobně, ale jak si komise dovoluje eh, postupovat proti tomuto problému. V mé zemi eh, tisíce podniků jsou značně zklamány, protože ta pravidla jim zkrátka nevyhovují. A když dnes slyším, že komise ještě v létě uspořádá schůzi zainteresovaných stran, tak já si myslím, že žádní stakeholdři nepřijdou, protože už před pěti lety bylo pozdě. Já zase ne, nemyslím teď osobně vás, ale chtěl eh, bych vám říci, že eh, tady vlastně celá odpadová politika v Evropě nefunguje dostatečně a já se zase vrátím k tomu svému příkladu kdy jsme ještě neměli ani žádný eh, pojem o tom, co je to recyklace. Máme definici, co je to recyklace. Eh, na to jsou v Evropě různé názory, jich šest nebo sedm. A nějaké rovné procentní sazby to také nemůže fungovat. Takže na místě, kdybych já byl na místě komise, eh, tak bych se opravdu pořádně zamyslel nad tím, co teď může udělat konkrétně. Kdo tam venku rozhodne o tom, co se stane se starým autem? Kdo za to má odpovědnost? Kdo má poslední slovo. E, nikdo, ono je to tak, že nemá odpovědnost nikdo. Žádné kompetence nejsou. A e, v Evropě se nám všichni smějí. E, kolik myslíte, že sta tisíce aut z, z pobřeží ilegálně odváží? Já jsem opravdu zklamán. Je to obrovská ekonomická ztráta. A my eh, s paní kolegyní eh, Bonafé, eh, která předložila velice dobrou zprávu, teď vlastně se zabýváme oběhovým hospodářstvím a přitom tady máme obrovskou díru v tom kruhu. To jsou suroviny, které nám utíkají pryč. A komise plánuje v létě konzultaci stakeholderů tak eh, mě opravdu eh, docházejí slova. Já se omlouvám, já jsem tam tenkrát byl, já jsem eh, to psal. Když vy jste tam ještě nebyl, tak já jsem se neustále hádal s komisí. Ještě si pamatuju jednotlivá jména. Ne, vy jste to chtěli liberálně, ale výsledek je ten, že teď tady máme vlastně koš, prádelní koš, ze které, který má tisíc děr, odkud nám odtéká materiál. Lidé se nám smějí a my jsme potom ti hloupí. Thank you very much. Have a question from the colleagues. Děkuji. Další otázky od kolegů? Ne, v tom případě dávám slovo znovu komisi, aby se vyjádřila k tomuto komentáři. Eh, děkuji. Eh, já mohu souhlasit s tou kritickou analýzou pana Florence. Samozřejmě musíme mít na paměti, že toto je směrnice, takže pokud se ptáte, kdo je odpovědný za implementaci, tak my to víme, jsou to členské státy a e, ty tedy mají odpovědnost za implementaci nebo neimplementaci této směrnice. Na druhou stranu, já bych neříkal, že jde o totální neúspěch. Když se podíváte na úroveň recyklace starých součástek automobilů v Evropě, tak si myslím, že eh, je nejvyšší ze všech produktů. A právě eh, tady eh, vstupuje do hry ta rozšířená odpovědnost výrobce, protože ta tady funguje. Schémata EPR pro prodeje aut a jejich recyklace fungují docela dobře, pokud jsou správně vymáhány protože my máme e, úroveň e, zhruba 90%, e, nebo podobné číslo. Problém je ale s těmi chybějícími vozidly. Jejich špoloha je neznáma, o kterých se neví, kde jsou. Ano, jejich čísla jsou závratná, jsou jich miliony. Nevíme, co se s nimi děje. Možná, že se vyvážejí ven, patrně jsou demontovány i v Evropské unii A pokud jsou demontovány v neregulovaných eh, prostředích, tak to vytváří eh, nespravedlivé prostředí eh, a narušuje to konkurenci těm, kteří dodržují zákony. To tedy musíme řešit společně s členskými státy a zejména potom s registračními úřady vozidel. To je právě to místo, kde chybí implementace. Já bych nemyslel, že vývoz vozidel z druhé ruky je celkově špatný. Pokud vozidlo přijde k užitku někde jinde, tak proč ne? Samozřejmě jiná otázka je, co se stane potom, až opravdu dojdou na konec životního cyklu a zda budou demontovány ve správných podmínkách. Nicméně eh, tady vstupuje do hry eh, analýza reálného životního cyklu. Eh, problém je v tom, když se tato auta převážejí ilegálně a zkrátka zmizí z našeho trhu. V takovém případě souhlasím s tím, že přicházíme zbytečně o zdroje, které jsou poměrně vzácné protože je tam mnoho vzácných látek a mnoho také nebezpečných látek. Takže pokud budou demontovány v Evropě podle pravidel, tak bude všechno v naprostém pořádku. A myslím si, že je to i příklad pro zbytek světa. Pokud to ale členské státy nebudou vymáhat, pak ano, máme vážný problém. Takže ano, chceme členským státům e, dát jejich právo. Chceme nejprve zjistit rozsah problému a podrobnosti o tomto problému. A potom e, budeme e, udělat pokyny členským státům a mnohem přísněji na ně dohlížet než dříve, abychom zajistili, že implementace této směrnice bude správná. Děkuji vám. Děkuji. Ještě jednou dám slovo eh, panu Florencovi, který má doplňující otázku. Takže funkční auto, eh, když se převeze do východní Evropy, tak ano, v pořádku. Eh, v tom případě může být znovu prodáno, to je ekonomicky naprosto v pořádku. Eh, podívejme se ale do detailu. Vy říkáte, že odpovědnost má producent. Já jsem u toho tehdy byl, když jste říkali, teď jsme našli to řešení. Od jak je to s odpovědností eh, producenta u elektronického šrotu a u aut? To je, jak to definujeme? To je jednoduché. Eh, pokud, jste, pokud eh, Vezměme si firmu Bosch, která vyrábí pračky, baterie a tak dále. Ta potom musí platit za zpracování a zatímco Mercedes a Audi neplatí ani cent. Nicméně e, tady potom e, vzniká určitá mezera, protože každý e, šroubek vlastně musí být součástí té ceny za konečné zpracování. Tady ale chybí odpovědnost, oni tu odpovědnost necítí. Tady je opravdu obrovská díra, musíme s tím něco udělat a myslím si, že komise by měla něco vymyslet. Eh, potom eh, jsou to také produkty eh, ZF, které jsou skoro ve všech autech. Nicméně Porsche, Audi a další neplatí za to ani cent. A v, v tom případě nemůže, nemůžou jako výrobci mít odpovědnost. E, to je můj problém. A když producent nemá odpovědnost, tak zboží potom odteká pryč. A e, já bych se chtěl konkrétně zeptat, e, když na dálnici A40 jedete z Berlína do Holandska přes Německo nebo na druhou stranu do Polska, tak kdo kontroluje, co v těch nákladácích je. Mě by to opravdu zajímalo. Pokud mi to nějak doložíte, tak já budu spokojený, ale obávám se, že to nejde. Please, commission. Komise? Členské státy se to definují každý jinak, kdo má za to zodpovědnost, jestli je to ten konečný výrobce nebo někdo jiný v tom řetěnci dá. Já nevím, jak to přesně v Německu vypadá, přestože je to asi největší producentská eh, země v automobilovém průmyslu. Ale určitě tam musí být někdo, kdo za to má zodpovědnost. Nemůže se stát, že by nikdo tu odpovědnost neměl, takže německé úřady by to měly aplikovat a eh, vynucovat. Samozřejmě, že by proto měly být i pobítky Mohl bych jmenovat jednoho, nebo nebudu jmenovat, a jeden velký výrobce v Evropě, který má poměrně zajímavý program, který by měl eh, vést k opětovnému využití nebo uvádění znovu na trh toho vnitřního vybavení aut, jako kdyby byly nové. Takže eh, on zužitkovává ty nejcennější eh, části ojetých vozů. Pak kdo ověřuje, co přesně je v kamionech v rámci Evropské unie, vzhledem tomu, že máme jednotný vnitřní trh, tak jsou to úřady členských států. A když to překročí hranici, tak to mají na starost eh, celníci. A proto se snažíme pomoct celním úřadům tím, že zavedeme kódy pro odpady, aby se překrývaly s těmi kódy eh, v celním kodexu. Samozřejmě, že u aut je to trochu eh, jiné než u elektroniky, protože jsou příliš velká, ale my doufáme, že pokud celním úřadem ukážeme, tady došlo k nějaké zhodě u toho kódu, tak eh, by se to sloužilo sledovat a tím by se zabránilo tomu, aby docházelo k neoprávněnému Eh, vývozu těch eh, eh, ojetých aut jinam, ale my určitě souhlasíme s tím, že je potřeba zintenzivnit kontroly. Děkuji. Pokud někdo žádné další otázky nemá, tak bychom mohli tento bod našeho programu uzavřít a mohli bychom přejít tomu dalšímu, což je námitka podle článku 106 maximální limity rezidují pro tyakloprid v některých produktech a na jejich eh, povrchu. A eh, u tohoto bodu bych chtěl hned eh, slovo dát autorce této námitky, paní Godin. Děkuji, pane předsedo. Tato námitka se týká maximálních limitů rezidují teaklopridu. Pro DEK je to insekticid. Mám tady problém s mikrofonem. Omlouvám se. Jak už jsem eh, říkala, je to insekticid, který eh, spadá do eh, kategorie nikotinoidů. Jeho používání se v posledních dvou letech zdvojnásobila. Nicméně víme, že nikotinoidy, na nikotinoidy bylo uvaleno moratorium, což je asi výsledek toho, že se eh, nahradilo této látky teaklopridem. Víme, že FCA prováděla hodnocení dopadů a došlo ke schválení používání, eh, včetně během té, eh, toho období květu a teď komise chce zvýšit eh, na 0,2 mg na, eh, za kilogram eh, maximální úroveň rezidí s tím, že by s tím pořád bude zajištěna vysoká úroveň ochrany v fitosanitární oblasti ochrany rostlin. My ale si myslíme, že je potřeba zohlednit také zdraví eh, zvířat, které, eh, na které by to mohlo být dopad. Já si myslím, že potřeba tady postupovat velmi opatrně. Teaklopryt je eh, endokrinní disruptor, který také by měl podléhat hodnocení dopadů, se kterým by měla přijít komise. A Evropská agentura ho označila za pravděpodobně karcinogenní. A to je velmi znepokojící. Je to, eh, víme, že včelařské produkty se mají, být, eh, mají mít zdravotní účinky, zakládají si na své kvalitě a proto je potřeba zabránit jakýmkoliv pochybnostem eh, o kvalitě těchto produktů. Včelaři Eh, samotní už mají hodně jiných problémů, než aby museli řešit ještě tento eh, komisař Apikaitis eh, přislíbil, že bude uplatňovan princip předběžné opatrnosti u endokrinních disruptorů. A proto by měl přijmout tuto námitku. Ty předložené doklady nejsou uspokojivé Eh, Německo se opírá pouze o dvě studie, které eh, byly provedeny před deseti lety. A jeden z těch problémů je, že se neuplatnil ten normálně předepsaný protokol, který by se měl u těchto látek a jejich schvalování schvalovat. V tom hodnocení se nějak Eh, nehovoří o tiaklopridu, ale o jiném produktu. V únoru bylo vydání rozhodnutí o schválení MRL a, a z toho vyplývá, že eh, tam chybí pořád celá řada podkladů týkající se dopadu na jednak eh, rostlin, zdraví rostlin, ale také na včelstva. Nařízení z roku 2011 eh, ale nařizuje, aby se zohledňovaly účinky na včely. Eh, eh, víme, že dochází k absorpci těchto látek v medu a v jiných rostlinách a proto to může mít dopad na výsledný produkt je potřeba také zohlednit další vědecké podklady. E, I slabá dávka teoklopridu by mohla oslabit imunitní systém včel a potom by mohla ovlivnit jejich chování a mohla by narušit jejich schopnosti navigace, komunikace. A e, to zase může mít obrovský dopad na e, okolní přírodu. A proto si myslím, že bychom neměli akceptovat toto čtyřnásobění maximální úrovně eh, rezidují tiaklopridu. Jako eh, komise navrhuje přejít z 0,05 mg na 0,2 mg a podle mě to není nějak eh, oprávněné. A proto bych se chtěl zeptat komise, komisi, jestli studovala skutečně všechny dopady. EFSA nemá provednou žádnou studii o dopadu na včely a odpory to tedy v zásadě předběžné opatrnosti. My požadujeme často velmi přísnou regulaci, nicméně eh, eh, nebo se tím chlubíme, že máme velmi přísnou regulaci, ale ve Spojených státech eh, se vůbec nepovoluje používání tyaklopridu. Již existuje petice, která chce, aby se toto rozhodnutí zvrátilo, má už více než 200 tisíc podpisů. Doufám, že jsem tady popsala dostatečně ty důvody, které mě vedou k mm, protestu proti tomuto rozhodnutí a doufám, že budete souhlasit s mou námitkou, tak abychom neohrozili evropské včely. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much and now we start. Děkuji. Eh, nyní eh, naše měna názoru pan Buzo jako první. Pane eh, předsedo, vážení kolegové, já bych chtěl prezentovat závěry svých kolegů z Envy a chtěl bych se vyjádřit k tomuto návrhu usnesení paní Godin. Návrh eh, toho nařízení komise stanovuje maximální úroveň reziduí eh, triaklopridu v medu. Tento MRL by umožní členským státům schvalovat eh, látky na ochranu úrody, které mohou být dopad na zdraví včel Klopret jako je aktivní látka, která je schválena jako insekticid. Je to látka, která má široké spektrum účinnosti, je považována za velmi užitečnou látku pro zemědělce. Používá se už více než 15 let a používá se v celé řadě odvětví nebo u celé řadě eh, plodin, ovoce, zeleniny, eh, obilnin a tak dále. Zemědělci spolehají na teklopryt jako na velmi užitečnou účinnou látku, která by měla ochránit rostliny. Tyto látky jsou důležité pro eh, produktivitu v intenzivním zemědělství, protože umožňují zaměřit se na škůdce a choroby rostlin. Zdraví eh, včel se řeší nařízení 1107 z roku 2009 týkající se uvádění na trh eh, výrobku na ochranu rostlin, kde pouze látky nebo produkty eh, s látkami, které nemají žádný dopad na včely, mohou být schváleny, pokud eh, jsou splněny všechny další eh, kritéria na ochranu. A tak tomu bylo u triaklopridu. Tento <clears throat> proces pokryl všechny aspekty týkající se zdraví včel, aby jejich bezpečnost nebyla ohrožena, když se tyto produkty na ochranu zdraví rostlin uvádějí na trh, protože musí být v souladu se všemi podmínkami. Tedy nebo od té doby, tě, tě před 15 lety, kdy byl Teakloprid uveden na trh, se nevyskytly žádné známé případy e, poškození zdraví e, lidí, pokud se tyto látky používaly v souladu s instrukcemi. E, I v Německu tato, kate, tato látka spadá do kategorie, kategorie B4, což je neškodlivá látka. A hovorí se o tom, že toxicita této látky je mnohem nižší než u jiných produktů. EFSA také dospěla k závěru, že stanovení to maximální úrovně rezidují na 0,15 nebo 0,2 mg od teokopridu v medu nepovede k nadměrné expozici, nepřekročí se tím toxikologické referenční hodnoty a proto to nepředstavuje ohrožení lidského zdraví. Děkuji, pan Salimovič. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl vyjádřit důvěru v náš, eh, náš systém zabezpečení a vědecké hodnocení evropských agentur v případě těchto látek. U tohoto usnesení bych chtěl eh, konstatovat následující. 18. února Evropská agentura pro nezávadnost potravin eh, zveřejnila své vědecké stanovisko týkající se maximálních úrovně rezidují telokrypridu v medu, kde se uvádí, že ta navrhovaná maximální úroveň 0,15 až 0,2 mg kilogramu medu nepovede e, v ohrožení zdraví spotřebitelů a nepřekročují se tím toxikologické referenční hodnoty, což to e, nemůže ohrozit zdraví spotřebitelů. Po stanovisku EFSI, potom stálý výbor pro zdraví rostlin, eh, v dubnu 2016 hlasoval kladně ohledně zavedení eh, této výšky mm, maximální úrovně reziduí. 26 členských států bylo pro, takže velká většina. Kromě toho v Německu je ta aktivní látka klasifikována jako neškodlivá je tedy v kategorii V4, má nejvyšší eh, hodnocení eh, na seznamu výrobků určených nebo s dopadem na zdraví včel. Prošlo to také dlouhým schvalovacím procesem, kde se zohledňovaly poslední nebo nejnovější vědecké důkazy vyjadřovala se k tomu celá řada evropských agentur, eh, úřadů členských států, včetně eh, Evropské komise. Tento proces by měl zajistit, že pouze ty produkty na ochranu zdraví rostlin, které jsou bezpečné pro lidské zdraví a pro životní prostředí, <clears throat> se používají a mohou být uhradeny na evropský trh. No, na tomto základě eh, jsou nejasné důvody vedoucí k předložení tohoto usnesení a já si myslím, že by proto mělo být zamítnuto. Děkuji vám za pozornost. <clears throat> Děkuji, pan Florenc. Ano, já eh, mám také starost o včely, ale chtěl bych eh, to ještě srovnat s tou situací, kdy se používaly nikotinoidy. A mohl bych to uvést v mé osobní oblasti. Já jsem také, eh, také pěstuji řepku a tam se používaly neonikotinoidy. Jedno, které, který přesně z těch tří eh, typů neonikotin to byl a ty tady na protoce eh, odporovat řečníkovi přede mnou. Tady dochází od poloviny srpna, ne, do poloviny května k neustálému ošetřování těmito látkami, eh, protože jednou to postříkáte za tři týdny, ty, eh, ten, eh, ty škůdci tam jsou znovu, takže teď vlastně to neustále ošetřování tímto insekticidem, jsou to dlouhé měsíce, kdy se to používá, já bych vás chtěl vyzvat, nebo pozvat k sobě na statek, na těch Eh, polích panuje naprosté ticho. Nic už, eh, žádné, žádný hmyz, žádné včely tam nejsou. Jsou to eh, normálně je těch, je toho hmyzu hodně a na každém poli, ale teď tam není vůbec nic. Já nevím, jestli to bylo toxické, ale myslím si, že pokud je to toxické pro ten hmyz, tak to musí toxické i pro ostatní. už eh, se neprokypřuje půda pořádně, eh, no, protože všechny tyto typy hmyzu eh, už nedokáží přežít. Na těch polích panuje absolutní ticho. Já jsem sám z vlastního rozhodnutí s eh, používáním těchto látek skončil a já bych chtěl, aby mě někdo vysvětlil, jestli je to skutečně potřeba při pěstování. Podle mě stačí to postříkat jednou v srpnu, jednou v září a myslím, že nic dalšího, eh, jinak se to přehání. Já si myslím, že ten soukromý průmysl to eh, propaguje používání těchto prostředků, které se musí neustále eh, rozstřikovat. Já si myslím, že bychom měli vyvinout nějaký pozitivní tlak na to, aby se vyvíjely produkty, které budou šetřit vodou a které se nemusí tak dlouho, takto rozsáhle aplikovat. Neonikotinoidy eh, já už jsem u nás zakázal a vůbec eh, to nemělo žádný eh, negativní dopad, všechno funguje dál. Eh, jako předtím. Podle mě by se všechny tyto věci mohly klidně zakázat. Děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí, tak bych dal slovo komisi, pan Flue. Morning, thank you, chair. Děkuji. Já bych eh, chtěl nejprve stručně vysvětlit, že musíme rozlišovat schválením, eh, schválením těchto produktů a stanovení maximálních hodnot reziduí u MRL. Tak jsme přesně postupovali. A asi bych měl také eh, říct několik slov o tom celém systému schvalování. Diaklopryt a neonikotinoidy jsou schváleny od ledna 2005. To současné povolení vyprší příští eh, rok, 30. dubna 2017 tedy. Bylo to schváleno bez jakéhokoliv omezení nebo nějakých opatření na snižování rizik. A poté, co je ta látka schválena, tak je na českých státech, aby schvalovali produkty na ochranu zdraví zvířat, které obsahují určité aktivní látky a té fázi je možné přijmout určitá mitigační opatření u včel například. Eh, je možné eh, limitovat insekticidy, které by mohly škodit včelám a tam je možné omezit jejich používání na určitou, na určitou dobu dne nebo roku. Při každém schvalování těch maximálních eh, hodnot MRL to pak musí dělat členské státy nebo Eh, to musí podléhat eh, hodnocení EFSA. A my jsme například velmi přísně regulovali používání nonikotinoidů v roce 2013. Měli jsme vědecké poznatky o tom, že tyto tři látky byly škodlivé pro včely. Nicméně v tom okamžiku byl to jako British na trhu, ale i tak se komise rozhodla, že teakloprit a další nanekotinoid mají nízkou toxicitu a proto se na to nevstavovaly stejná omezení jako u neonikotinoidů. Jak už bylo řečeno, teakloprit je schválen do dubna 2017 obnovení toho schválení teď probíhá. A to je to fáze, a tím se dostávám k endokrinním disruptorům, tam se eh, aplikují eh, předběžná kritéria podle té současné klasifikace a minulý týden příslušný komisař napsal EK a EFSA, aby připravili přeskum všech látek, kde se ukazuje, že by mohly potenciálně být endokrinními disruptory. Takže tato práce teď probíhá. A teď se dostávám k MRL. Cílem této legislativy je chránit spotřebitele před eh, reziduji v jídle, buď konzumací eh, produktů rostlinného původu nebo živočišného původu, kam by se mohli dostat eh, z krmiva. MRL ne, nemá za cíl chránit zdraví včel. Nedávno byl jeden soudní rozsudek, Eh, žalba komise byla stažena a jsme požádáni, abychom, nebo kde šlo přesně o stanovení těchto eh, látek prostřednictvím MRL. Jak eh, bylo řečeno, ten maximální limit byl 0,05 mg To vzniklo administrativním pochybením, protože ty členské státy, které chtěly u medu zavést eh, MRL, nepředložily potřebné údaje pro tuto látku, takže snížení MRL na 0,05 tedy neproběhlo eh, z důvodu nějakých bezpečnostních opatření. Členské státy mají svůj systém schvalování těchto látek na ochranu rostlin a Kdyby to tak bylo, tak by mm, nemohli dodržet ty stanovené hodnoty a znamenalo by to, že ty produkty obsahující tuto látku by už nesplňovaly tato kritéria a nemohly by tedy být eh, používány. Takže všechny státy se obrátily na komisi, jdeme na Německo, ale byly to i další, které mají eh, dobrý systém ochrany zdraví včel a požádali, aby došlo k opravě tohoto pochybení. Německo předložilo nová, nové údaje, to EFSA posoudila a umožnila stanovení MRL na 0,2 mg. To je návrh toho nařízení, který je teď projednáván. My si uvědomujeme, že tady byly žádosti od asociací včelařů, eh, najít eh, řešení tohoto problému. A při posuzování žádosti o MRL EFSA vždy zkoumá působení těchto látek na zranitelné skupiny a to je tedy patřičně zohledněno. Nicméně hodnocení MRL nemůže zohledňovat eh, přímé nebo nepřímé dopady na včela, protože to není cílem této legislativy. A eh, protože tady to vyplývá z nařízení 1107. Jak už bylo řečeno na stálem výboru, to bylo schváleno eh, naprosto většinou členských států, pouze dva se zdrželi hlasování. A celkově je komise názoru, že tímto návrhem jsme rozhodně nepřekročili naše prováděcí pravomoci a jednali jsme naprosto v souladu s rozsahem této legislativy, která eh, existuje pro stanovení těchto maximálních eh, hodnot eh, reziduí. A také jsme tím vyhověli legislativě uvádění těchto produktů na trh. Děkuji vám, pane předsedo. Thank you very much. Děkuji. Pokud nejsou další dotazy, můžeme uzavřít tento bod našeho pořadu jednání. Děkuji paní zpravodajce a připomínám harmonogram hlasování ve výboru MP proběhne dnes odpoledne a pokud um, bude tato zpráva přijata, bude eh, hlasování v červenci na plenárním zasedání. Nyní máme další bod. Jsou to nákladové efektivní způsoby snižování emisí a nízkouhlíkové investice. Budeme hovořit o návrhu komise pro fázi 4 obchodování s emisemi ETS. Máme k dispozici návrh zprávy našeho pana zpravodaje, kterým je pan Ian Duncan, kterého nyní požádám, aby nám vysvětlil tento návrh a poté se pustíme do debaty s našimi kolegy. Pane Duncan, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve stručně okomentoval události, ke kterým dojde v tomto týdnu ve Spojeném království. Dovolte dva body. Prvním z nich je toto. Pokud se občané Spojeného království rozhodnou eh, pro odchod z Evropské unie, tak já eh, se řeknu své eh, funkce zpravodaje. Nemělo by smysl, abych v tom pokračoval a budu svým kolegům přát hodně úspěchu. Myslím, že by také bylo vhodné, aby nadcházející zpravodaj pokračoval v mé práci. Myslím si, že eh, bude dobré dát jim možnost eh, zostit se tohoto úkolu. A vždycky je obtížné eh, sídlit v Německu, pokud nemluvíte německy. Další věc. Já si nemyslím, že to hlasování vyzní ve, ve prospěch odchodu. Myslím si, že eh, to hlasování bude velice těsné, každopádně se věci změní. Energetika není součástí veřejné debaty ve Spojeném království. Energetická unie, obchod s elektřinou a plynem by eh, mělo být středoborem zájmu Evropské unie. A pokud eh, dojde k nějakému posuvu v jednání o severo morské síti, budu rád. Nyní k té vlastní zprávě. Jedná se o pokus zajistit pokrok eh, na základě eh, dohody z Paříže. Ta změnila svět. Já jsem rád, že eh, výsledkem je snaha Eh, na úrovni 1,5 stupně a musíme se na to dívat komplexně. Nemáme pouze ETS a nejsou to pouze eh, cíle na rok 2030. Musíme být ambiciozní ve všech oblastech. Nemůžeme se samozřejmě zaměřit pouze na jeden problém, protože skutečnost je mnohem komplexnější. Vlastní zpráva obsahuje určitá hlediska, která nejsou populární a naopak jiná, která jsou populární. Tak tomu musí být nevyhnutelně. Nedomnívám se, že, to, že budou pozměno... takto uh, eh, budou pozměnovací návrhy tomto výboru máme možnost eh, zkoumat tuto problematiku a rozhodnout se, jak eh, ji rozvinout. Já samozřejmě jsem se snažil být maximálně otevřený a proto ta zpráva je taková, jako je. Jde o to, že nešlo k úpravě eh, faktoru lineárního, lineární redukce LRF. Nicméně pokud tento výbor nebude souhlasit, tak eh, určitě eh, budu souhlasit s pozměňovacím návrhem, který je ambicioznější než ty 2,2%, které eh, jsou zde navrhovány, pokud je o LRF. Já bych rád zmínil tři aspekty, které bychom měli zohlednit. Prvním je to, je zvýšení lineárního, faktor, faktoru lineárního snížení ve výši 22%. Jde o to odstranit, eliminovat 7 milionů povolenek okamžitě. Musíme najít způsob, jak snížit přebytek, který existuje v rámci tohoto systému obchodování pokud nesnížíme tento přebytek, tak eh, budeme povolenkami zaplaveni v budoucnu. Jiná evropská politika eh, se zasloužila o snížení emisí. My se začínáme uvědomovat eh, to, že tady je problém s tím přebytkem povolenek. Musíme v každém případě učinit maximum pro snížení eh, objemu povolenek. Pokud se máme dostat dál, tak budeme muset eh, doplnit MSR, faktor uh, lineárního snížení, jak sám o sobě nám neumožní pokrok. A proto se v této zprávě zmiňuji o tom, že by Evropská unie měla hledat jiné způsoby. Některé programy snížení objemu uhlíku jsou velice ambiciozní, některé ne. Míra pokroku samozřejmě eh, bude záviset na mnoha ohledech a pokud se podíváme na program dekarbonizace, Eh, ve Spojeném, ve Spojeném království, tak eh, jde o to, že do roku 2025 uh, eh, jsou tady ambiciozní plány. Všechny země, které podepsaly pařížskou dohodu, uh, se dohodly na široké koalici, která bude také podléhat veřejnému tlaku. Není ale dostatečné eh, jenom podepsat eh, nějaký dokument, je potřeba přistoupit ke eh, skutečným krokům tak, abychom snížili přebytek povolenek. Na základě pařížské dohody se bude revidovat eh, nejenom politika ETS, ale i další aspekty energetické politiky. Do roku 2023, eh, pardon, do roku 2030 bychom pardon, do roku 2023 bychom už měli být eh, na konci této první fáze. Pokud se připravíme na toto inventoru nyní, tak není důvod, proč bychom v roce 2000 23 eh, neměli dosáhnout výrazného pokroku a myslím si, že tento pokrok způsobí zásadní změnu. Velice rád eh, přijmu veškeré pozměňovací návrhy, Já samozřejmě eh, nemohu eh, do té zprávy zakomponovat veškeré své fantazie, musím se samozřejmě řídit i názory ostatních. Za tou zprávou si stojím navzdory veškeré kritice. Já si totiž myslím, že to tak to bude fungovat. A chtěl bych zdůraznit, že se nám podaří změnit stav z hlediska emisí. Eh, pokud bychom se drželi pouze toho faktoru lineární redukce, nebylo by to dostatečné. Je mi poměrně jedno, jak se dostaneme ke svému cíli. My jsme podepsali v Paříži, že je chceme dosáhnout. Není jasné, jakým způsobem. Eh, když budu cestovat eh, ze Skocka do Štrasburku, tak mám eh, možnost několika různých tras, ale každý měsíc do Štrasburku dorazím. Jsou tady ještě další body, které bych rád zmínil, které stojí za potržení. Inovační fond bude zcela zásadní a proto um, počítám s povolenkami, které eh, by do tohoto fondu přibyly. Inovace jsou každopádně nezbytné. Samotná inovace, ať už eh, v jakékoliv podobě, eh, ušetří eh, všem podnikům finance. Musíme více dynamicky alokovat. Musíme učinit vše, co je v našich silách. Pokud se podíváme na Berčmankovou míru, tak se musíme soustředit eh, více na eh, činnost v reálném čase. Já jsem navrhl také eh, snížit ten práh malých emitentů z 25 na 50 tisíc tun. Existuje však řada malých emitentů a tyto mikroemitenty nebo ultrazmalé emitenty, eh, těm bych umožnil, aby se eh, stáhli z ETS. Já si myslím, že přínos eh, těchto znečišťovatelů k celkovému stavu je, je marginální. Jsou tady také vnitrostátní předpisy a přístupy na úrovni členských států, které do toho musí vstoupit. Tím pádem ten systém bude zvládatelnější a méně byrokratický. Poslední bod. Britská vláda usiluje o ten přístup na různých vrstvách. Já si myslím, že bychom měli britskou vládu vždycky čas od času podráždit a já zkoumám, jak eh, to není udělat. My máme problém s tím eh, přístupem víceúrovňovým. Eh, pokud budete jako štelký ten mít 100% volných povolenek, tak samozřejmě budete mít výhodu oproti odvětvím, která nejsou tak úspěšná. Proto jsme se snažili tento rozdíl řešit prostřednictvím toho vícevrstvového systému. E, jedna z politických frakcí zde má e, obavy ohledně aukcí. My se ale domníváme, že e, ten meziodvětvový koneční faktor není jediným řešením. Já bych mohl pokročila dál. No, mám spoustu myšlenek, ale chtěl bych uzavřít tím, že jsem se s stínovými zpravodaji měl velice dobrou spolupráci, byli otevření, velice kolegiální a připomínám, že to je pouze část naší cesty. Určitě se nám podaří eh, dosáhnout ambicí. A myslím si, že eh, se mnou budou všichni souhlasit v tom, že pařížská dohoda Eh, stanovila eh, cíl a cestu. Doufám, že se nám podaří najít koncensus eh, ohledně pozměňovacích návrhů a myslím si, že práce s nimi, jejich přijímání a debata nad nimi je způsob, jak dosáhnout úspěchu. Takže děkuji, pane předsedo, a budu se těšit na další práci. Děkuji, pane Dankene. Než dám prostor pro debatu, dovolte několik poznámek. Mám na mysli eh, vaši původní, vaše původní prohlášení, které bylo velice důležité. Jakožto výbor Envy jsme si jistí, že zde se trváte i po 23. červnu, že budete nadále zpravodajem pro reformu ETS. Doufáme v to a doufáme také, že budeme společně pracovat, že budete moci pokračovat ve své práci. A nyní uh, debata jako první PP. E Děkuji, pane předsedo. Já bych rád zdůraznil to tež. Já jsem včera byl dotázán, co se stane, eh, pokud ve čtvrtek do k něčemu, co se dopřejete, co se stane se zpravodajem, já jsem řekl, že si přejeme, aby pan Duncan setrval ve funkci eh, zpravodaje, protože odvedl skvělou práci, je otevřen návrhům, jeho zpráva eh, představuje vynikající základ pro zahájení jednání. Řadu eh, návrhů, které předložil, podporujeme a díváme se optimisticky do budoucna. Věříme, že situace po 23. červnu bude příznivá. Vy jste zmínil energetickou unii. Já jsem optimističtější, pokud jde o možnost provádět toto nebo realizovat tuto unii. Myslím si, že místo předseda Ševkovici uvědomí, že součást energetické unie že tato unie bude muset eh, fungovat i nadále. V této zprávě je řada kladných prvků. Správně zmiňujete pařížskou dohodu a my samozřejmě budeme plně respektovat naše mezinárodní závazky a budeme se snažit eh, sledovat ten cíl do roku 2030 snížit emise o 40 A jen rovněž zmínil rozdíl mezi eh, eh, prodejem a volným titulováním povolenek. Jsme poměrně rádi, že tady eh, ty dveře nezavíráte, že jste otevřen této debatě. My jsme předložili pozměňovací návrhy, jejichž smyslem je zahájit debatu právě o tomto problému. Na jedné straně prodej a na druhé straně předělování. Různé energetické podniky mají různé možnosti snižovat své emise. Také je tady jedna věc, eh, oblast, která není upravována ETS. Jsme přesvědčeni, že i v této oblasti, kam patří eh, energetická účinnost budov a doprava, je úzce navázána na problematiku ETS. Ale jak to pojmout, není které snadné. Také máme v úmyslu předložit, nebo jsme předložili pozměňovací návrh, který se týká letecké dopravy, tak aby se zmenšila ta, zmenšil ten rozdíl eh, mezi eh, přepravci působícími v Evropě a mimo Evropu. Únik uhlíku. O tom jsme projednávali s vámi a dalšími zainteresovanými stranami za posledních několik měsíců. Eh, je tady několik možných přístupů. Je tady ten více vrstový přístup. Musíme mít v úvahu, vzít v úvahu řadu vedlejších eh, efektů. Možná se vrátíme k tomu původnímu návrhu komise, nebo najdeme nějaký, nějakou cestu mezi, ale my chceme zachovat ten binární přístup. A doufám, že, spolu, že kolegové z komise budou spolupracovat a uvidíme, co přinesou příští týdny. Zmínil jste benchmarky, což je samozřejmě klíčovým prvkem v celém procesu. Rovněž poukazujete na reálný čas oproti historii. Předložíme pozměňovací návrhy, které se týkají aktualizace benchmarků na základě skutečných, eh, skutečných Eh, skutečného, skutečné produkce emisí. Potom jsou tady náklady, eh, ke kterým se rovněž vyjádříme v pozměňujícím návrhu. Navrhneme, aby eh, bylo možné alokovat souča- část povolenek, vyjmout z toho prodeje a alokovat je adekvátně, protože domníváme se, že tady je skutečně zatím nerovné prostředí a chceme na tuto situaci napravit. Inovační fond je zcela zásadní, s tím souhlasíme. Dovolte ještě jeden, jednu věc, pane zpravodaji a pane předsedo. Možná těch pravidel je příliš mnoho, je tady příliš mnoho podrobných kritérií a možná se v tom ztrácíme. My musíme zajistit, aby eh, v tom fondu nezůstávaly eh, nevyužité peníze. Eh, podniky, které mm, produkují málo emisí, s tím také souhlasíme. A poté je tady vazba ETS na jinou politiku, například energetickou účinnost nebo obnovitelné zdroje. Na úrovni EU se shodneme na tom, že e, tuto vazbu musíme zkoumat. E, někdo to nazývá překryvem. Není to překryv, je to interakce. ETS e, je důležitý systém stejně jako systém obnovitelných zdrojů a další. Myslím si, že to, co tady navrhujete, čili provést určitou inventuru vazby ETS na ostatní systémy, je velice, velice Hodné, Děkuji pěkně. Děkuji a pan Grote. Ano, čtvrtek ukáže, eh, kdo eh, bude zpravodajem. Já si samozřejmě přeji, aby pan Duncan pokračoval ve své práci, ale um, život přináší takovéto volby, takže uvidíme, jak to dopadne. Myslím si, že Spojené království patří eh, jakožto člen do té eh, debaty o ochraně životního prostředí emisích. Systém obchodování s povolenkami je jedním z klíčových návrhů k dosažení našich cílů v oblasti klimatu. Před eh, téměř rokem jsme začali pracovat na tomto tématu a já jsem se také zasadil o to, aby komise předložila svůj návrh ještě eh, před eh, letní přestávkou. Komisař Kanete, ale i pan Marševkovič eh, k tomuto přispěli. Nyní tady máme zprávu pana kolegy Dankena a nastal čas na ní začít pracovat. Já dnes zastupuji Jute Gutelandovou, naší stínovou zpravodajku, která mě požádala, abych vedl tuto debatu, poněvadž se dnes nemůže našeho jednání účastnit k vlastní zprávě. Naše politická skupina by si e, přála e, ambicioznější přístup. Obchod, e, obchodování s povolenkami zahrnoval backloading. Nevím, jestli kvůli tomu mi zešedly vlasy. Myslím si, že bychom se měli věnovat tomu, zda ten systém funguje správně a já jsem rád, že tady k tomu máme prostor. Ještě bych rád připomněl, um, ta zpráva byla předložena ještě před konferencí COP21. tehdy jsme samozřejmě nevěděli, jaký bude výsledek pařížské konference a nyní ale máme tu dohodu a musíme s ní počítat. Jedná se o vlastně dopad pařížské dohody na, <clears throat> na úpravu systému povolování s, obchodování s povolenkami. chceme do roku 2050 snížit emise o 80 až 85 a jde také o to, aby se cel, globální teplota nezvýšila více než o 1,5 stupně, každopádně po 2 stupně. Jute Gutelandová považuje za důležité, abychom společně s ostatními kolegy předložili pozměňovací návrhy, které by eh, vlastně byly ambicioznější ale chceme také zajistit stabilitu a předvídatelnost pro všechny aktéry, pro celé odvětví. Je potřeba nalézt eh, rozumnou rovnováhu. Problém stávajícího systému je, že natrhuje příliš mnoho certifikátů. Na to se musíme důkladně podívat a bude to pravděpodobně bolestivé, ale musíme se také zasadit o to, aby byla nadále zajištěna konkurenceschopnost evropského energetického průmyslu. Zároveň se musíme postarat o to, abychom, se, abychom eliminovali eh, tyto případy eh, náhlých, náhlých zisků. V každém případě musíme ten přechod, musíme usnadnit eh, přechod k dekarbonizovanému hospodářství. A bude se to týkat samozřejmě odvětví a regionů, kde právě e, fungují tyto energetické podniky. Pro naši politickou e, stranu je důležité ten faktor, důležitý e, faktor hledání redukce. Navrhovaný je 22, my navrhujeme 24. Zmínil jsem ty certifikáty, jejich eh, nadbytek a na konci obchodního období by měly být eliminovány. A pak je tady eh, únik eh, uhlíku. Vítáme omezení na 43 Nicméně tady stále 57% certifikátů určených pro aukce. Naše frakce by si eh, přála, aby t, e, přímé přidělování certifikátů bylo pouze výjimečné. Důležité je, abychom při přidělování eh, byli flexibilnější je to takový nárazník proti korekčnímu faktoru. Komise dobré aktualizaci eh, benchmarků pro eh, nejlépe se vedoucí odvětví. Bude možné lépe diferencovat mezi jednotlivými odvětvími. V tomto ohledu souhlasíme se zpravodajem, nicméně bychom na to šli jinak, tak abychom zajistili, že eh, se tady nebudou vytvářet další zadní vrátka. Pak je tady cílený přístup z posouzení dopadů ze strany komise. Domníváme se, že to je dobrý základ. Uh, jen Duncan, pan zpravodaj, uh, sleduje model Francie a Spojeného království. Neměli bychom eh, riskovat, že se objeví názor, že nejprve je potřeba posouzení dopadů. Pak jsou tady eh, dva modely a vždycky je tady eh, eh, bezplatné předělování eh, v těch odvětvích, kde není žádný, žádné nebezpečí úniku uhlíku. Aktualizace výrobních dat je nezbytná. V každém případě je důležité, abychom chránili těch nejlepších deset podniků a dali jim další pod, pobídky. Pokud je opatření pro ochranu klimatu, tak tady jsme eh, zmínili. Eh, v této souvislosti musím zmínit také leteckou dopravu. Eh, odkud máme vzít prostředky na tato opatření pro ochranu klimatu? Domníváme se, že je potřeba zde postupovat cíleně kompenzace přímých na nákladů. Chceme zajistit konkurenceschopnost mezi státy. Ještě k fondům. Zřízení inovačního fondu, ten by měl být doplněn za účelem eh, na pomoci dekarbonizaci. Ovšem musí tady být příslušná kritéria pro výběr projektů. Pokud jde o fond pro modernizaci, tak tam chceme mít jistotu, aby peníze, které budou v rámci tohoto fondu používány, byly v souladu s kritérii Evropské investiční banky. A chceme, aby tady bylo vše transparentní, abychom se venuli tomu, že eh, někdo bude spochybňovat eh, kritéria pro používání tohoto modernizačního fondu. Také zřízení um, fondu pro spravedlivý přechod. Ten bude sloužit eh, pro podporu odvětví, eh, která budou eh, ohrožena všemi těmi změnami. Bude potřeba na pomoci odvětvím, která budou postižena právě tím přechodem na nízkouhlíkovou společnost a tím pádem dojde k odvodávání pracovních míst. Ještě dvě problematické věci, o kterých jsme se vždycky bavili. Je to letecká a námořní doplava. Doprava. Domníváme se, že obě odvětví by měla být regulována na mezinárodní úrovni, ale víme, že pokrok je mnohdy velice pomalý a je potřeba jej zrychlit. Na jedné straně chceme, aby to bylo regulováno na mezinárodní úrovni a pokud se to nestane, tak se budeme muset zamyslet nad tím, jak tato dvě odvětví zapojit do celého systému. mají pouze 8% podíl na celkových emicích, ale, ale rostou. Letecká doprava je řízená mezinárodně, ale bude tam potřeba ještě dalších zásahů. Takže tolik z naší strany od paní Stínové zpravodajky Jute Gutalendové a za naší politickou eh, frakci. Děkuji. Very much. Děkuji vám. Není, nemáme stínového zpravodaje z ALDE, ani z GUE, ani od Zelených, ani z EFDD. Paní Dornano. Merci, monsieur président. Euh, je remercie... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat kolegovi Duncanovi za jeho velmi intenzivní a dlouhou práci. Chci mu poděkovat zejména za to, že Eh, také nám umožnil eh, diskusy s zainteresovanými stranami z občanské společnosti a se soukromého sektoru. My sdílíme celou řadu bodů s panem zpravodajem, ale chtěla bych teď upozornit na ty oblasti, kde se úplně neshodneme. Nejprve k úniku eh, uhlíkové produkce. Tady ta reakce komise rozhodně není uspokojivá. Pokud eh, velcí producenti emisí eh, jsou upřednostňováni a mají lepší zacházení, tak eh, se tím snižuje úroveň ochrany pro ty malé a středně velké podniky a to je narušení hospodářské soutěže, se kterým nemůžeme souhlasit. Klimatické cíle by neměly vést ke zničení našeho průmyslu. Odvodnění komise, které popisuje fázový přístup, by mohlo vést ke zhoršení konstatuji, že ty cíle a požadavky v klimatické oblasti by mohly také naší ekonomice pomoci, protože dojde k mobilizaci různých, sek- různých sektorů. U bodu čtyři, kde chcete změnit, se hovoří o interakci klimatické politiky a energetické politiky. My bychom tuto koordinaci také chtěli rozšířit i na e, oblast dopravy, což je velká kompetence Evropské unie. A e, kromě toho, to bezplatné přidělování povolenek by mělo podléhat celkové koncepci, tak aby tam spadaly všechny relevantní subjekty a aby existoval globální přístup a aby nedocházelo k podkopání hospodářské soutěže, aby do toho byly zahrnuty i všechny různé sítě. Thank you very much. Děkuji. Teď pan Líze. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji také Janu Dankenovi a eh, musím se omluvit, že jsem přišel eh, trochu později, protože jsem netušil, že půjdeme tak rychle. Přesto je samozřejmě škoda, že z ostatních frakcí tady nejsou stínoví zpravodajové. Možná byste mohli obtelefonovat a zjistit, kde jsou, abychom mohli ještě vést rozsáhlejší debatu. Za EPP už prohlásil Ivo Belet, že chceme ambiciozní klimatickou politiku, ale chceme také zajistit, aby nedocházelo k únikům uhlíku aby podniky nebyly nuceny eh, odputovat do jiných regionů, kde jsou standardy méně přísné. Eh, domníváme se, eh, že jednotlivé sektory mohou mít s návrhem komise určité problémy. Ten návrh není špatný, ale dá se zlepšit. Nejdůležitější je, abychom měli více povolenek zdarma pro jednotlivé e, sektory, které jsou ohroženy únikem uhlíku. A e, jedno možné řešení je samozřejmě to, že eh, část aukcí trošku zredukujeme. Domnívám se, že členské státy by na to mohly přistoupit, protože když půjdou podniky jinam, pak budou mít méně příjmů z daní, takže by mohlo být i v zájmu ministrů financí na to přistoupit a e, já si e, nejsem jistý, e, jestli kdybychom omezili počet aukcí, jestli by to znamenalo méně příjmu pro ministry financí, protože pak by vlastně vznikl nedostatek povolenek a vzrostla by jejich cena. A pokud jde o sektory ohrožené e, únikem uhlíku, tak tam opravdu je to potřeba zabezpečit. Těch deset nejlepších musí dostat povolenky stoprocentně zdarma. A druhá e, oblast, kterou máme, to je letecká doprava. Tady, ať už chceme e, nebo ne, musíme diskutovat s leteckým průmyslem stejně jako s těmi ostatními a u letectví máme des, pouze desetiprocentní cíl, zatímco u oceli, cementu, vápna a tak dále, u chemie je to cíl 43%. A těžko vysvětlovat pracovníkům v ocelárnách, který bojuje o své místo, že musí redukovat čtyřnásobně více než letectví. U letectví také máme situaci, kde panuje mezinárodní konkurence, ale ta je určitě tvrdší než u ocelářského průmyslu. A potom eh, třetí eh, element, eh, který, kterým bychom měli průmyslu trošku dopřát vzduchu, je vazba mezi sdílením úsilí a ETS. Tady eh, je situace poměrně jasná. Předseda komise Jean-Claude Juncker před volbami do Evropského parlamentu říkal, že potřebujeme cíle energetické účinnosti minimálně 30 eh, Teď to bylo vypočítáno na 27 a EPP při čtvrtečním hlasování o zprávě Markuse Pípera eh, podala návrh, kde říkáme nejméně 30 A velká většina parlamentu je každopádně proto, aby e, cíl účinnosti e, byl zvednut. E, těžko říct, o kolik na to jsou různé názory, ale nejméně na 30%. To by potom vedlo k úsporám v oblasti effort sharing, v sdílení úsilí a v oblasti budov. Tam je obrovský potenciál co do energetické účinnosti. A tím bychom mohli průmyslu eh, dodat trošku vzduchu a být u ETS trochu, eh, mohli bychom u ETS eh, e být trochu velkorysejší a u effort sharing přísnější. Tady je potřeba pamatovat na odpovědnost za klimatické změny. Pokud zajistíme, aby se zacházelo lépe s sektory ohroženými e, únikem uhlíku, aby těch 10% nejlepších opravdu dostalo povolenky 100% zdarma, e, tak podle mého osobního názoru bychom mohli hovořit i o přehnaných ambicích. Když e, si podíváme na faktor lineární redukce, tady je naše frakce velice skeptická, pak se tu ale naskýtá také otázka, kdy vlastně začít s tím novým snižováním. Kdy chceme klesnout z 2,2 na 1,7. Eh, podle mého názoru eh, je potřeba udělat to, co nejrychleji. Teď eh, už jsme vlastně e, naplnili cíle do roku 2020 a měli bychom na to pamatovat, až budeme implementovat politiku do roku 2030. E, mohl bych uvést příklad z medicíny, e, o které mě informoval včera jeden expert. Když jdeme k doktorovi, tak představme si, že máme nadváhu a lékař řekne, musíte okamžitě 30 kg zhubnout za příští, během příštích dvou let, jinak dostanete mrtvici, cukrovku a spoustu dalších chorob. A pokud za rok zhubneme tak skvěle, že už vážíme o 20 kilo méně, eh, tak eh, je, tak eh, je otázka, jestli je to signál pro to, abychom si, o to dali, abychom si okamžitě dali šlehačkový dort. Je potřeba naopak pokračovat dále a abychom zůstali fit a abychom se udrželi na dobré cestě. A na závěr ještě jednu poznámku. EPP eh, e je proti tomu vrstvovému přístupu tier approach. Eh, Přesto ale jsem ještě úplně nedokončil úvahy o tom, co vlastně dělat s těmi podniky, eh, které jsou momentálně tak na, na, na hraně, které nedostanou 100% od komise, které nejsou v kategorii 1. A myslím si, že proč, proč vlastně potřebujeme kategorie, proč někdo dostane 100%, potom 30 a potom postupně až na nulu. Nemohli bychom místo kategorií vytvořit nějakou křivku, tak aby každý na základě svého rizika eh, úniku uhlíku eh, byl někam zařazen a podle toho dostal povolenky zdarma. Aby to nebylo buď 100 nebo 30 eh, nebo 80, ale aby každý mohl dostat 35%, 55, eh, to by mohlo, mohl být také způsob, jak trošku zmírnit aktivitu lobbystů protože ono to potom má dopady miliard, zatímco v těch kategoriích, zatímco u křivky by ty dopady byly menší že to dáváme z EPP k zvážení, zda u těch eh, opravdu inovativních podniků bychom je neměli více eh, odměňovat. Eh, u aut máme konec konců superkredity a je skvělé, když jsme před že jsme dvakrát překročili cíle a je ke zvážení, zda u těch podniků, které nepatří jen k těm 10% nejlepších, ale které opravdu překračují to kritérium, které jsou ty úplně nejlepší, zda jako pobídku by nemohli dostat ještě více povolenek zdarma, aby to nebylo jako trest, ale aby opravdu eh, si vydělali na tom, že se starají o inovace a eh, ochranu klimatu. Pokud jde o inovační fond, tady už to říkal eh, Matias Grote, je potřeba se dívat na to, zda jde opravdu o modernizaci Zda to, ve, zda to vede k dlouhodobému dlouhodobé ochraně klimatu. Pokud ano, tak si myslím, že e, bychom e, mohli e, ještě rozšířit modernizační fond. Tady je řešení v článku 10c. Tady se navrhuje, aby v sektoru elektřiny se také dávaly povolenky zdarma. Možná by bylo lepší říkat, že posílíme modernizační fond, a potom státy ze střední a východní Evropy by se dostaly eh, do popředí eh, prostřednictvím inovací a povolenky zdarma eh, by se potom mohly navýšit. A poslední bod, i to už říkal Matias Grote, Earmarking je velice důležitý. Příjmy z obchodu s emisemi by měly jít opravdu cíleně na na eh, boj na, proti klimatickým změnám a ne na látání děr v rozpočtu. To by měla být priorita našeho parlamentu a mělo by to stát jasně i v definitivní verzi návrhu komise. Děkuji. Děkuji, pan Poc. Eh, Děkuji panu zpravodaji za eh, jeho úžasnou práci na této iteraci pokusu dalšímu nápravu celého toho systému. Jenom doufám, že za tři, za pět let tady nebudeme sedět znova, znova se bavit o tom, jak eh, tenhle ten systém eh, znovu uzdravit a napravit a pokud ano, tak, tak doufám, že už to budeme dělat eh, hodně razantně. Spousta věcí tady padla, ale mm, pár momentů bych rád zmínil, spíš se zeptal, než, než cokoliv jiného. K lineárnímu redukčnímu faktoru. Navrhuje se možnost revize, OK, to je určitě dobře, ale eh, je to skutečně to, co chceme, stabilita a předvídatelnost, když e, navrhujeme záměrně nízký lineární redukční faktor jenom proto, aby prošel, a už dopředu víme, že on není naprosto dostatečný k tomu, aby splnil e, dlouhodobé evropské cíle dekarbonizace. Víme, že bude potřeba redukční faktor někde 2,4, ne 2,2. My to víme, my teďka říkáme, že navrhujeme za nějakých 6 let e, revizi. No tak proč nejdeme rovnou tou cestou, vždyť jestli něco průmysl potřebuje, tak je to přece stabilita a předvídatelnost a ne to, že mu řekneme, no dobře, tak teď to bude takhle, ale my, my budeme brzo navrhovat revizi. K rozdělování povolenek v aukcích členskými státy eh, tam je číslo 57%. Já bych chtěl vědět jednu jedinou věc, jak komise k tomu číslu došla, protože jsem viděl výpočty, které hovoří o 59%, viděl jsem ale výpočty, které hovoří dokonce o 52%, takže proč zrovna 57? To, jak, jak tohleto číslo vzniklo za prvé a za druhé, jestli i tady by náhodou neměla být možnost revize, jestliže není eh, jisté, že prostě je to správné číslo, že to tak má být, tak jestli by neměla být možnost revize. To je druhá otázka. K benchmarkingu. No já se domnívám, že je hodně podivné nárokovat při benchmarkingu zohlednění eh, CCS, Carbon Capture and Storage. Eh, eh, vždyť zaprvé pro některé členské státy je to drahé, úplně jednoznačně, nejsou ekonomiky všech členských států stejné, to snad už víme. Eh, pro některé členské státy je to, je to geologicky nemožné. Prostě nemají vůbec žádné geologické podmínky k tomu, aby mohli něco takového realizovat. To zná podle mého názoru je to eh, docela, docela problematická věc a docela by mohla být nespravedlivá. Hodně mě mrzí, že tam naopak vůbec není zmíněná eh, otázka lesního hospodářství, protože možnost fixace uhlíku v lesích je mnohem levnější, mnohem jednodušší, mnohem, mnohem lepší podle mého názoru. Převody povolenek do eh, Market Stability Reserve. Ano, je to, je to určitě nástroj, ale jsme si vědomi toho, že MSR sama o sobě je produktem poměrně složité a citlivé politické dohody a že narušení integrity MSR nemusí přinést eh, eh, jako pozitivní výsledky. Víme to, jsme si toho vědomi. poslední inovační fond. Dobrá, a jednu jedinou věc, já, já prostě nepokládám za dobrý nápad zcela odstranit ten ohled na geografickou vyváženost, tak jak ho navrhovala, eh, tak jak ho navrhovala komise. Prostě eh, jestli se k tomu rozhodneme, tak, tak bychom si měli být vědomi i po té historii Evropské unie, i po některých těch řekněme, odstředivých tendencích, které, které teď jsou v některých zemích, o kterých pan zpravodaj hovořil tou narážkou na začátku, jestli skutečně je dobré eh, prostě tady eh, odstraňovat eh, geografickou vyváženost. Trochu se divím, že to přišlo zrovna od, od pana zpravodaje. Děkuji. Thank you very much. Ms. Wisniewska. Děkuji, paní Višněvská. Děkuji. Já bych chtěla hlavně poděkovat panu Duncanovi, který tak usilovně musel pracovat na tomto návrhu zprávy týkající se ETS. A já přijímám ten výsledek jeho práce eh, s opatrným optimismem. V první řadě jsem ráda, že se tady zachovává ten koeficient snižování emisí, ten koeficient, který byl e, přijatý v roce 2014, který má postupně e, klesat. V té současné podobě znamená, že <clears throat> máme v Evropské unii nadměrné ambice o <clears throat> ochraně životního prostředí. Myslím, že to bude velká výzva pro evropskou ekonomiku. <clears throat> Rozhodně by nemělo dojít ke zvýšení tohoto faktoru. Ten návrh hovoří také o možnosti navýšení tohoto koeficientu po roce 2023, po té eh, revizi té pařížské dohody s účastněnými stranami. A já si myslím, že to je možné zdůvodnit pouze v situaci, kdy velcí emitenti, eh, tedy velké státy, které vypouštějí hodně emisí, s tím budou souhlasit, jak bychom tím ohrozili konkurenceschopnost naší ekonomiky. Čistě jen to, že byla parížská dohoda podepsána, neznamená, že všichni signatáři eh, skutečně budou aktivně něco dělat na oblasti klimatických změn. Jsem také ráda, že pan zpravodaj hovoří o ochraně průmyslu v Evropské unii. A také si myslím, že je velmi důležité, že tady pan zpravodaj hovoří o té hrozbě carbon leakage eh, v různých odvětvích ekonomiky. Říká, že všechna ta odvětví, ten jako je teplárenství, by měly mít podporu, aby neodcházely mimo Evropskou unii. Hovoří se také o tom eh, radikálním eh, nebo radikální efektivizaci výroby, ale to není vždycky možné, například v ocelářství, ale eh, nejenom tam je tady celá řada dalších odvětví, které <clears throat> vypouštějí velké množství emisí, jako je například výbora, výroba hnojiv. A já si myslím, že by se to tady mělo přizpůsobovat těm podmínkám v jednotlivých odvětvích. Myslím si také, že by bylo dobře, aby všechny ty faktory a koeficienty byly eh, stanoveny realističtějším způsobem. Myslím, že klimatická politika by mohla mít dopad eh, na celou řadu odvětví ekonomiky, o nich bychom mohli ještě dále eh, diskutovat. Myslím, že ta možnost rozlišovat, kolik povolenek eh, dostanou na základě potenciálu carbon leakage v daném sektoru, stejně tak jako určitý eh, mechanismus flexibility, což by umožňovalo ještě dodatečné přidělení eh, těch povolenek, to všechno je podle mě velmi problematické. Ale eh, také si myslím, že bychom se měli zamyslet nad eh, očkodněním nebo určitým eh, systémem kompenzace v těch členských státech, které mají průměrné HDP pod 60% průměru Evropské unie a které budou vážně postiženy klimatickou politikou Evropské unie. To podle mě ten současný návrh není dostatečný. Návrh komise nekompenzuje plně ty náklady eh, klimatické politiky Evropské unie. Nicméně si myslím, že to jde správným eh, směrem, aspoň tak, jak to navrhuje pan zpravodaj. Pan Duncan navrhuje, aby se snížilo využívání toho kompenzačního mechanismu, říká, že některé subjekty by tady měly hrát menší roli. A také vítám to, že navrhuje odstranění Prahu pro mandatorní veřejné nabídky v eh, těchto sektorech. A také jde o převod technologií, a také eh, u financování bychom měli být flexibilní v příštích letech. Postupy eh, pro zadávání veřejných zakázek jsou komplikované. My chceme, aby se pozbudily investice a podporuj také to, že by ta finanční podpora a kompenzace měla být přidávána transparentním způsobem a mělo by to být pod eh, kontrolou veřejnosti. Také bych byla pro administrativní zjednodušení a pro to, aby se vyloučila ta nejmenší zařízení. Myslím, že pan Duncan navrhuje přístup, který eh, mohl umožnit eh, celé, celý ten systém trochu zrealističtět. Děkuji. Pan Florent. Kolega Duncan začal eh, tím, co se stane ve čtvrtek, jestli bude ano nebo ne. Na to musím zareagovat, protože až tak jednoznačné to nebude. Já, jsem, já bych byl velmi proto, abyste tady zůstal. Byl bych rád, eh, kdybyste eh, dál pokračoval s tou zprávou. Ale po tak složitém postupu to rozhodnutí bude ne, tak si myslím, že potom potřebujete výsledky akceptovat. Je to můj osobní názor, neberte to teď jako stanovisko EPP, ale pokud po té debatě, která tady je vedena už několik let, řeknete ne, tak eh, ta vaše politická skupina se bude muset eh, rozhodnout, jestli bude chtít jít dál in is in a out is out, jak se říká, a nese to sebou asi e, určité e, důsledky. A při veškeré tolerantnosti a e, pokud se jednou rozhodne jedním způsobem, tak by se podle toho patřičně také mělo odvíjet vaše rozhodnutí, jestli budete pokračovat nebo ne. Thank you very much, but we have time to discuss these issues. Děkuji také za tuto diskuzi. A teď pan Leinen. Doufejme, že se nebude muset politická skupina stěhovat někam jinam a že budeme dále pokračovat v provádění naší společné politiky v Evropské unii. My bychom byli proto, aby pan Duncan měl na starosti tuto zprávu i dále, protože víme, kolik energie, kolik práce tomu musel věnovat a aby zohlednil eh, všechny strany a různé připomínky. Já eh, s kolegy sdílím názor, že politika ochrany klimatu musí být důvěryhodná, což také znamená, že naše nástroje musí být důvěryhodné. V systému ETS ve třetí fázi to bohužel tak eh, nebylo. Neplnilo to ty stanovené cíle a proto je potřebná reforma. aby ta politika byla silnější, byly tady více pobídek pro to, aby se zabránilo vypouštění emisí, aby to také bylo spolehlivější, no předvídatelnější pro eh, zainteresované eh, nebo ty dotčené sektory. Myslím, že máme celou řadu možností to zefektivnit, například už u těch eh, ambicí, my jsme hovořili, že chceme eh, snížení o nejméně 40 a část toho musí dodat právě ETS, abychom se dostali na těch minimálně 40 snížení. U toho lineárního redukčního faktoru budeme muset jít o něco výš. A Petr Líze také říkal, že vedle ETS budou muset eh, svůj díl práce dodat také další sektory a musíme tam nastavit správně tu rovnováhu toho, co má pokrýt ETS a toho, co je mimo ETS. Eh, hovoří se o dopravě, o tom, že to je sektor, kde rostou emise. No. Teď hovořil se o letecké dopravě, která by se tam měla zahrnout, teď také o námořní dopravě. Proč ne i silniční doprava? Myslím, že tady se eh, je možné to spoplatnit, to vypouštění emisí, ne, redukovat je. Došlo k jinému rozhodnutí, ale já si myslím, že to je spíše nedostatek, že ETS se stahuje pouze na průmysl a ne na ty eh, eh, na dopravu a nebo na mm, budovy, kde by se to redukovalo velmi jednoduše. Myslím, že by k tomu jednou mělo dojít. Měli bychom se myslet nad tím, že by ETS obsahoval i další sektory. V rámci ETS bych také byl pro přesnější určení nebo přesnější určení toho systému bezplatného přidělování povolenek. Myslím, že se to musí omezovat skutečně jenom na ty sektory, které to opravdu potřebují které jsou pod tlakem eh, konkurence. A také bychom měli eh, se zamyslet nad tím, kolik fází tam bude, vícefázový přístup. Je možnost, jak zohlednit eh, odlišnou míru konkurence v různých sektorech a potom u toho benchmarkingu bychom měli také to rozfázovat začít na 0,3 a potom eh, jít až eh, na 0, na 1,5, pardon, protože různé sektory mají různé potřeby a ty se budou měnit v příštích eh, letech. Slyšel jsem argumenty o tom, že potřebujeme nové přelomové technologie, například u cementu, u eh, hnojiv, u ocely a další kovu. Ale otázka je, eh, jak zvládnout ten skok z těch stávajících technologií na technologie, které budou mnohem eh, budou bezemisní nebo budou nízkoemisní. A to bude stát spoustu peněz v těch příštích letech. A já bych byl rád, kdyby eh, ten inovační fond měl více prostředků, protože teď to nestačí na to, aby se financoval tento přechod. EFSI by měl pomoci, měl by to být celkový balíček v EU, který by usnadnil to komerční využívání toho, co existuje v podobě prototypu aby došlo k nějakému revolučnímu posunu v některých eh, sektorech a měli bychom se podívat na to, jak tomu mohou napomoci ty prostředky e CTF. <clears throat> Potom jsou tady ty regionální rozdíly, sociální eh, dimenze, s tím, že by tady byl nějaký přechodný fond, eh, který by těm slabším regionům přiděloval prostředky, aby se ukázalo, že Eh, nenecháme ty, které jsou na tom nejhůře, nenecháme na holičkách. My máme ještě několik pozměňovacích návrhů, které předložíme a doufám, že se nám podaří eh, získat větší shodu nových zpravodajů. Tato otázka se vyžaduje co největší možnou většinu parlamentu, protože víme, že rada to potom ještě musí posvětit a schválit ty ambice, které vyjádříme my a proto bychom měli usilovat o větší většinu na výboru a takhle na plénu. Děkuji. Pan Gřib. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat panu Duncanovi za velmi zajímavou strukturu v jeho zprávě. On se určitě uvědomuje, že my všichni máme eh, své stanovisko k této věci a že tady eh, mnozí z nás vidí různé hrozby, zejména pokud jsme ze zemí, které budou eh, nejvíce postiženy ekonomicky. Vzhledem k tomu, že Některé ekonomiky se opírají o využívání uhlí. Ten proces, jak přejít na jiné technologie, bude určitě trvat dlouho, bude to velmi eh, nákladné, bude se to vyžadovat různé modernizační projekty, ale já bych chtěl eh, v této souvislosti také říct, že Eh, I v cementářství by, cementářství by mohly se využívat mnohem modernější technologie. Eh, například eh, se teď objevují nové chemické procesy, které by mohly vést ke snížení emisí takže bychom měli se podívat i na tento aspekt. A snažit se správně nastavit ty požadavky eh, v těchto oblastech a zabránit odlivu těch eh, podniků jinam. Také eh, v některých zemích, kde mají tvrdší zimy, delší zimy, je potřeba zohlednit způsob výroby tepla. Některé způsoby jsou vypouštějí více emisí, některé méně. My máme celý sektor teplárenství, který, kde by se ty emise daly velmi eh, zredukovat, pokud eh, tento eh, sektor bude podpořen. A tady my vnímáme velmi pozitivní trend v teplárenství. Velmi často jsou to komunální teplárenské podniky. Možná, že bychom se měli zamyslet nějakým mechanismem, který by stimuloval spotřebitele, aby více využívali ty větší celky nebo větší teplárny, spíše než si teplo vyrábět individuálně, <clears throat> zejména ve velkých městech. Takže podle mě má teplárenství velký potenciál, protože tady může docházet ke, ke kogeneraci eh, jak tepla, tak i elektřiny. A podle e, některých odhadů v Polsku, pokud by teplárenství dostalo dostatečnou podporu, tak by mohlo generovat 6 až 7 MW elektřiny pokud eh, získá prostředky na modernizaci tepláren, takže by výlučně docházelo ke kogeneraci. A myslím si, že tyto projekty by v tom novém návrhu také měly být eh, zohledněny, nebo v té architektuře ETS. Mluvím o tom proto, že mnoho kolegů upozorňovalo na ten modernizační nebo inovační fond a na to, jak se bude využívat. A proto si myslím, že bychom měli tady eh, zahrnout i tento sektor. A také eh, maximalizovat tu efektivnost při, vý, při výrobě tepla. Potom tady je ještě další oblast, ke které bych se rád vyjádřil. Už tady se o tom hovořilo. Je to ten potenciál biologické <clears throat> absorpce. Velmi často ty technologie CCS jsou velmi nákladné, ale potom tady je velký potenciál, dobře proskoumaný v některých členských státech, tím mám na mysli sázení stromů, tím, že by mohly vznikat nové lesy. To bychom také eh, tady mohli eh, zohlednit. A myslím, že to byl jeden ze závěrů toho pařížského samitu. Čili myslím, že bychom měli proskoumat i tuto možnost zachycování uhlíku přirozenými lesy. A potom jde také o kapacitu půdy, to je mnohem složitější ale i to bychom mohli zvážit, mohlo by dojít k eh, další podpoře zemědělství. Měli bychom podporovat eh, <clears throat> ty zemědělské techniky, které vedou k udržení toho organického materiálu v půdě. aby nedocházelo k erozi a k úniku organické hmoty z půdy. Vím, že už eh, někteří eh, něco takového chtěli eh, udělat. V případě degradace půdy, která byla využívána průmyslovým způsobem, ale myslím si, že právě zemědělství také má velký potenciál. Děkuji. Pan Danta. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě podporuji stanovisko nebo návrh, který tady byl prezentován. Ale chtěl bych se vrátit ještě k dvěma otázkám. Myslím si, eh, že eh, ten eh, přístup eh, předělování bezplatných povolenek v některých sektorech eh, až 100%, zatímco jinde 50% vede k, k narušení hospodářské soutěže. Víme, že tady je velký globální tlak a velká konkurence, která by mohla vést k tomu, že náš průmysl nebude konkurenceschopný. A potom bych se rád zmínil ještě o tématu, které není jasně popsáno v té zprávě, ale mm, jde o uhlíkový obsah některých eh, materiálů. Víme, že eh, Evropská komise by chtěla zavést i spalování biomasy. A víme, že eh, je to, jsou to některé sektory průmyslu, které jsou velmi náročné na teplo, na spalování. Tady by ale docházelo k obrovskému množství, které by bylo spalováno, v případě, že by se například jednalo o dřevo. Já myslím, že to může být řešení pro menší podniky, ale ne pro ty obrovské. A proto by bylo dobře se zamyslet nad udržitelností v oblasti biomasy, protože eh, to je kolikrát zdroj, který je dostupný jenom eh, v konkrétních regionálních podmínkách a kolikrát by mohlo docházet eh, také tím, že by, kdyby se přesouvaly ty obrovské množství biomasy, tak by mohlo docházet k dalšímu vypouštění emisí a to by rozhodně nebylo dobře. Pan Evy? Paní Evy? Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem dorazila tak pozdě, a že jsem tím přišla o prezentaci pana Duncana, ale chtěl bych eh, také vyjádřit naše stanovisko. Já jsem se zúčastnil některých zkůzek eh, s odborníky, které byly zorganizovány. A co se týče toho, tam jsme diskutovali hodně o tom lineárním faktoru. LRF ve výši 2,2%, ve 2,2% nebude dostačovat, abychom dosáhli toho 40% snížení emisí do roku 2030. a toho 95% snížení do roku 2050. Měli bychom tedy být ambicioznější u těchto bodů. My k tomu budeme chtít přispět, předložíme k tomu pozměňovací návrh. A potom je o eh, to, že by ty Prahy se vztahovaly i na další menší eh, subjekty. Jde tam o 50 tisíc tun. To bylo hodnoceno v některých studiích, ale zdá se, že je nepravděpodobné, že pokud bude cena uhlíku 50 až 60 euro na, za tunu, tak eh, by to pořád bylo předmětem velkých fluktuací. Vítali bychom tady více flexibility. Vítáme výšení toho Prahu, od kterého se bude odvíjet přidělení těch povolenek, tak abychom eh, zabránili nějakým velkým jednorázovým ziskům. Jinak inovační fond to plně podporujeme. Myslíme si, že pouze inovace a opravdové snížení emisí umožní dodržení našich klimatických cílů. Spíše než jenom obchodování s povolenkami a tím i právem e, e, emise vypouštět. Měly by být prostředky na podporu nejlepších moderních technologií, na podporu obnovitelných zdrojů. My jsme velkým zastancem CCS. Co se týče přidělování prostředků na prevenci emisí, tak si myslíme, že směrnice by měla odpovídat svým cílům, měla by skutečně vést k reálnému snížení emisí skleníkových plynů, to je ten hlavní cíl. A my předložíme návrhy, které by k tomuto cíli měly vést. Jak jsem říkala, ten současný systém nefunguje dobře, není efektivní a vede k různým spekulacím a podvodům a naším hlavním cílem by mělo být, aby eh, tento mechanismus fungoval co nejlépe a měli bychom být odvážní a ambiciozní. Jinak ty cíle prostě nesplníme. Flut. Děkuji pěkně. Než dám slovo komisi, tak bych rád připomněl, že dnes nám chybí několik kolegů poněvadž zasedají ve výboru EMIS. Někteří z nich eh, jsou zpravodaji pro výbor EMIS a proto jsou nyní jinde. Nyní dávám slovo komisi. panu Damienu Medusovi a požádám jeho komentář. Děkuji, pane předsedo. Jménem komise bych rád také poděkoval panu zpravodaji, panu Dankenovi, za jeho zprávu. Také děkujeme za jeho práci, v rámci které vše konzultoval se svými eh, kolegy a myslím si, že důkazem jeho dobré práce je dnešní debata. Tuto zprávu vítáme a líbí se nám také náměty, které zde předložili kolegyně a kolegové v návrhu komise, který jsme předložili eh, před eh, letní přestávkou, vycházela ze závěru rady z eh, říjnu 2014. Pokud by spolu pokud by mělo být něco změněno, tak uvidíme, co se dá dělat. Ovšem, eh, tento náš návrh je eh, v souladu se závěry rady. Se... Byla tady vypíchnutá důležitost eh, pařížské dohody. ETS je pouze jedním z opatření. Myslím, že to bylo v pátek minulý týden nebo minulý, minulý týden předložila eh, komise návrh ratifikaci pařížské dohody. A doufáme, že se to vyřeší rychle. A rovněž intenzivně pracujeme na tom, co tady eh, uvedla řada kolegů. Je to návrh o sdílení úsilí a návrh týkající se využívání zemědělské půdy a lesnictví. Návrh doufáme přijde ještě před eh, letní cestávkou. Dovolte, abych se nyní věnoval třem, čtyřem tématům, která zde byla změněna. a také abych zodpověděl dotazy, které byly přímo položeny komisi. Pokud jde o pařížskou dohodu a důvěryhodnost evropské politiky, tak je nezbytné, abychom správně nastavili systém ETS. Sledujeme Čínu, Koreju, e, které Eh, mají v, v rukávu další hm, také návrhy pro, pro řešení problematiky uhlíku. Pokud jde o benchmarky, tak eh, to bylo zmíněno jako velice důležitá oblast. Komise eh, navrhuje brát v úvahu skutečné údaje, čímž pádem by se alokovaly povolenky deseti nejúspěšnějším podnikům. A v rámci spolurozhodování, nikoli v prostřednictvím komitologie, je potřeba rozhodnout důležité věci. Proto považujeme za velice zajímavou myšlenku prava zpravodaje eh, doplnit další míry, ale chceme vzít v úvahu také tu architekturu navrhovanou komisí, eh, ve které se vlastně pracuje s těmi skutečnými údaji o výkonu podniků. Druhý prvek jsou ty průlomové technologie a inovační fundy. Je důležité, aby tyto technologie našly své místo na trhu a vnímáme, pozor, no, vnímáme jako velice pozitivní pozornost, která je tomu věnována. Rád bych eh, vyzdvihl návrh komise ehm, v rámci kterého mohou malí emitenti odejít z tohoto systému. Jde o správnou rovnováhu. Poté využívání příjmů, další téma. V současné době informovali členské státy komisi o tom, že asi 90 z příjmů eh, z prodeje povolenek eh, používají na um, opatření pro ochranu klimatu. Je to a vlastně takový, taková měkká povinnost. Součást loňského návrhu komise bylo využívat, bylo právě to, aby členské státy využívaly těch příjmů z prodeje pro toto přechodové období, přechodné období. Padlo několik otázek. Pan Pok se ptal, jak se komise dobrala těch 57 z časových důvodů nebudu zacházet do detailů. Komise reagovala písemně na dotaz, jak jsme se dobrali těch 57% ve svém návrhu. Já to ještě proberu s kolegy a uvidím, tak to skonzultuji se s kolegou a Eh, zjistím tady, jestli mu bude stačit to vysvětlení, které jsme nabídli členským státům. Význam lesnictví. Komise souhlasí s tím, že eh, všechna odvětví, která přispívají ke změně klimatu, eh, je potřeba řešit. A patří sem tedy i lesnictví. Doufáme, že ještě před letem se budeme moci věnovat problematice lesnictví a využívání zemědělské budy. Sem patří také využívání biomasy, další téma, které zde dnes zaznělo. Pokud jde o individuální vytápění a e, možnost dálkového vytápění, efektivnějšího vytápění ve městech, tak komise souhlasí s tím, že ETS e, nemůže řešit všechny problémy související s klimatickou změnou. Musíme zdůraznit úlohu finančních, no, finančních mechanismů, pokud eh, chceme řešit dálkové vytápění. Legislativa pro sdílení úsilí bude také významná, protože členské státy budou předkládat eh, řešení eh, ke snížení emisí mimo rámec ETS. Sem patří například vytápění domácností. Poslední věc, pan zpravodaj navrhuje přeskumnou doložku a komise plně souhlasí s tím, že bychom měli toto téma zkoumat. Měli bychom Eh, přeskoumat závěry pařížské konference a bude to součástí také eh, legislativního návrhu, který předložíme ještě před letní přestávkou. Děkuji pěkně. Děkuji, říká pan předseda. Po komisi má obvykle slovo zpravodaj, ale nyní máme ještě speciální žádost uh, kolegy, který eh, byl na zasedání výboru ENIS a poté tedy dostane slovo pan sprovodaj. Děkuji, eh, omlouvám se, pane předsedo, že jsem eh, nemohl být na celém našem zasedání. Takže děkuji za slovo. Já jsem byl informován o debetě, která je nám velice dobře známa to, eh, pokusím se zareagovat na to, co tady zaznělo, ačkoliv jsem to doslova neslyšel osobně. Ale mám již ponětí o tom, co, o pan Duncan. Pokud jde o strategii, tak pan Duncan ovádí, že uh, očekávám takovýto výsledek. Já mohu říct, že to je velice nebezpečná strategie. Všichni totiž víme, že základem zprávy Envy je vždycky eh, snaha průmyslu, eh, jak se rozmělnit ty naše původní, ty původní návrhy. Nikdy se nestalo, že eh, vlastně se vždycky podaří nám dohodnout s radou tak, jak bychom si představovali protože ehm, domnívám se, že eh, ve finále eh, se ty naše návrhy trochu rozmělní. Já to vysvětlím. Když hovoříme o zprávě bez ambicí, eh, tak musím poznamenat, že pan Duncan tady má ty tři ambice. Pokud jde o ty přebytky, tak musíme zkoumat tu překrývající se politiku má na mysli, že úspěšná politika, jako například směrnice o obnovitelných zdrojích, způsobuje příliš vysoké snižování. To znamená, že bychom měli opustit tuto uh, úspěšnou politiku díky tomu, aby, vlastně, abychom zajistili fungování ETS. Pokud eh, bychom měli zkoumat eh, zlepšení systému ETS, neměli bychom se zbavovat funkční politiky poté uvádíte, že ehm, státy se mohou eh, jaksi, eh, zbavit těch nadbytečných eh, povolenek. Je tady řada věcí, které státy mohou dělat, ale nedělají. To znamená, že tady to je pouze hezká věta. A poté je tady také úvaha o přeskumu a v té souvislosti zazněl rok 2023. To je pouze oddalování. My víme, jak zareaguje průmysl. Řekne, neměňte eh, pravidla během hry. Je to hra, která, trvá, která bude trvat eh, nekonečně. Ale v roce 2023 um, eh, už vám nebude um, dáno sluchu. Já si myslím, že ať tento čtvrteční eh, hlasování dopadne jinak, tak tady budeme mít dočení se stejnou lobby. Já bych eh, měl několik návrhů. Je tady evidentně jasná dohoda mezi EPP a ECR v tom smyslu, že hovoříme-li o, o benchmarkcích, tak eh, se musíme věnovat skutečným emisím. Dobrá, pokud jsou skutečné mise tak významné, tak začněme s tím rokem 2023 se stavem eh, emisí, jaký bude. My víme, že v současné době Evropská unie eh, dosáhla snížení o 27%, ale požadováno bylo pouze 20%. Měli bychom tedy vycházet z těch eh, skutečných emisí v roce 2023 pracujeme s benchmarky a ne s těmi eh, základními čarami. Takže čekám tady určitou konzistentnost a doufám, že začnete eh, pracovat vlastně s tou výchozí pozicí. Eh, lineární redukční faktor, především pan Duncan vždycky říká toto, ale já si myslím, že tady je vždycky možnost zvýšit lineární redukční faktor. I na radě včera zaznělo, že tento faktor by měl být zvýšen. Pokud eh, eh, chce, tak to chce pan Duncan přispět této debatě, nebo ji chce rusit zárodku. Jakožto výbor Envy prosazujeme tuto diskusi o lineárním redukčním faktoru. Návrh eh, jeho zvýšení 2,2 eh, určitě nepřispěje eh, ke zlepšení ekonomiky Evropské unie v roce 2050. Já nepotřebuji dělat inventuru pro rok 2023. Toto je velice skromný návrh. Měli bychom nejméně zajistit, aby, aby LRF byl v souladu Eh, s tím výsledkem scénáře zvýšení eh, teploty o 2,2%, o 2%, pardon, o 2 stupně. Myslím si, že to je eh, velice skromný návrh ze strany zelené, zelených. Pokud jde o inovační fond, ano, to je klíčová věc. Ale co dělá pan Duncan? On chce eh, přesunout 150 milionů nepředělných povolenek do tohoto inovačního fondu. S tím mám několik problémů. První z nich je to, že komise již využívá těchto nevyužitých eh, povolenek, jdou do NRI. Takže těchto 150 milionů jdou do NRI a eh, podle pana Dankena by měl jít eh, ještě jednou do inovačního fondu. Druhý problém, proč využíváme nevyužitých povolenek z předchozího období, proč je používáme pro čtvrté období. Tím pádem totiž jenom rozmělňujeme to, co jsme původně měli v úmyslu. Já si myslím, že by se neměly přesouvat eh, tyto povolenky do období 4. Jsou to eh, zbytečné, nevyužité povolenky. Takže souhlasím s inovačním fondem, ale měl by být využíván, využíván eh, smysluplným účelem. Poté poslední komentář k té známé debatě o tom, zda máme dost nebo naopak málo prodávaných nebo povolenek prodávaných v aukci zcela jasně říkám, pokud je tady potřeba pro meziodvětový korekční faktor, kterému se chceme vyhnout, tak já si myslím, že dáváme příliš mnoho volných povolenek do odvětví, která je nepotřebujeme, která je nepotřebují. nepotřebují. 43% povolenek jde do odvětví, která nejsou součástí mezinárodní konkurence. Volné povolenky by měly být poskytovány pouze těm odvětvím, která mají problémy s mezinárodní konkurencí. Čím více budeme dávat povolenek bezplatně, bezdůvodně, tak tím více e, bude narůstat potřeba mezi odvětvového korekčního faktoru. A potom se řekneme, potřebujeme jich ještě víc. Ne, ne, ne, my musíme zajistit, aby tyto volné povolenky šly skutečně do odvětví, která je potřebují. Všechna odvětví, se kterými jsem hovořil, se vyjádřili v tom smyslu, že potřebují volné povolenky. Je tady jeden problém. Pokud jste k někomu nelaskaví a pokud všichni chtějí volné povolenky, tak eh, výsledkem eh, je činnost lobby a potažmo eh, tady bude více volných povolenek a skončíme s tím meziodvětovým konečným faktorem. Já si myslím, že byste se měli zasazovat o podporu těch odvětví, která je skutečně podporují a nedávat volné povolenky pouze těm eh, nebo všem, kteří si o ně řeknou. Takže tolik z mé strany. Děkuji. A teď na závěr debaty má slovo pan Duncan. To je dobře, že eh, Bas eh, přišel, protože jinak by tady mohla zavládnout všeobecná harmonie. Eh, každopádně já bych chtěl zopakovat a oblouvám se, že to budu možná říkat už po druhé, že první problém spočívá v tom, že směrnice o obnovitelných zdrojů je úspěšná a právě tak směrnice o účinnosti. Eh, není mým úmyslem, aby to bylo nějakým způsobem rozředěno a rozmělněno. Já bych naopak byl rád, kdyby povolenky eh, aby, aby, aby jejich objem byl snížen, aby byla snížena nabídka abychom dosáhli eh, lepší situace. Pokud by byly, povole, pokud by byly eh, úspěšné, což ano, tak v tom případě někdo musí spočítat, jak eh, jsou úspěšné a politiky spolu musí vzájemně interagovat. Pan Belet upozornil na to, že tady nejde o překryv jednotlivých politik, ale interakci. Jak zajistit to, aby interakce jednotlivých politik nás nasměrovala tam, kam chceme? já Eh, můžu říci, že eh, pokud členský stát eh, chce podepsat pařížskou dohodu a říci, že ambici má vysokou, tak musí tomuto slibu dostat, aby to nebyly pouze žvásty. Členské státy musí myslet vážně to, co podepsali. A v tom případě, pokud uvolníte velké množství povolenek a podepsali jste pařížskou dohodu, e, tak v podstatě je potřeba e, ty povolenky stahovat a stahovat. Pouze takto e, může nastat pokrok a členské státy si získají zpět trochu suverenity, protože tady vládne subsidiarita. A podívejme se, které členské státy se, se to podepsali, protože jsou mysleli vážně a které to podepsali, protože se v Paříži jen trošku opili. No pokud to zvládneme, tak dosáhneme pokroku. a pokud jde o revizi do 2030, tak je pravda, že pokud budeme čekat do roku 2023, bude to pozdě. Začněme teď. Než se dostaneme do roku 2023, musíme začít s tím něco dělat. Ne, že bychom to dokončili, ale musíme s tím začít něco dělat. Mou ambicí je zkoumat spíše o objem povolenek než lineární redukční faktor. Pokud bychom snížili objem povolenek, tak bychom mohli znovu nastartovat trh. Eh, jeden z mých problémů eh, je v tom, že eh, můj tým pro mě připravil vypilovanou řeč, projev, který si můžete přečíst online, kdybyste chtěli, ale já jsem chtěl říci, že se domnívám, že lineární redukční faktor by měl být upraven v souvislosti s pařížskými závazky. A to i na 2,4, pokud by to tak mělo být. Každopádně si myslím, že eh, je to možné v případě takovýchto ambicí. Eh, ne, už nevyužité povolenky, tak ty si myslím, že by měly jít do eh, inovačního fondu. To si myslím, že je rozumné. A dále. Všechny poznámky v této debatě byly velice cené a e, budou mi e, ku prospěchu, protože se domnívám, že budeme moci dosáhnout konsenzu a budeme moci dosáhnout toho, e, v co doufáme. Pokud jde o to, jakým směrem jít, tak my se musíme postavit za pařížskou dohodu. A myslím si, že můžeme dosáhnout značné změny obchodu s emisními povolenkami tím, že budeme řešit objem povolenek. Po pokud chceme vyšší lineární redukční faktor a bude to odhlasováno, tak to tak dopadne. Já tady nejsem e, žádným advokátem jistoty, já jsem tady spíš jako jednotlivec, který e, chce získat hlasy. E, já jsem byl kritizován na sociálních sítích za to, já říkám, my jsme demokrati pokud chcete zpráv, mou zprávu změnit, pokud se vám nelíbí, tak ji změňte. Pokud ji odhlasujete jinak, no tak bude jiná. Já jsem z malé frakce a nemůžu to zvládnout sám. A toto opakuju pořád dokola. A e, já bych se nerad zabýval sociálními síti, sítěmi, to, spíše dialogem tváří v tvář. Tam jsou samé fotografie, jak Batman fackuje Robina na internetu, různé komiksy a podobně. Nicméně eh, lidé by neměli vnímat takovéto komiksy, protože toto není komiks. Toto je velice složitá problematika, o které stále eh, přemýšlíme izolovaně. Ano, samozřejmě. Eh, lesnictví, pokud ho tam chcete, bude součástí. Není to ale součástí mé kompetence. Proč by ale komise měla pojednávat eh, o sektorech ETS zvlášť, o sektorech mimo ETS zvlášť, proč to nedá dohromady? Pokud komise chce, tak proč ne? Eh, já si myslím, že eh, můžeme společně dosáhnout pokroku. Dívám se nejen dopředu, ale i dozadu na asistenty, kteří vzadu sedí a kteří jsou opravdu skvělými pomocníky. Můžeme dosáhnout pokroku, ale to musíme dělat inteligentně. Musíme vědět, co chceme. Já eh, si myslím, že pokud se podaří prosadit 1,5, tak eh, výborně průmysl, si musí uvědomit, kam jdeme. Nicméně průmysl eh, je součástí našeho ekonomického světa a nesmíme být krátkozrací. Vidím, že předseda zývá, takže už jsem to asi přetáhl. Eh, každopádně eh, ještě chci říct, že jsem otevřený a ochotný se pohnout vpřed. Já doufám, že se nám to podaří a podaří se nám to rychleji a lépe, když půjdeme ruku v ruce, místo abychom si vzájemně šlapali po nohách a házeli si klacky pod nohy. Tak pane předsedo, Omlouvám se, že jsem mluvil déle, než jsem chtěl. Ještě jednou děkuji stínovým zpravodajům za skvělou pomoc a opravdu věřím, že se nám podaří něčeho dosáhnout. Thank you very much. And now before... Děkuji a předtím, než skončím e, tuto část naší schůze, tak chci připomenout lhůtu. Lhůta pro překlad pozměňovacích návrhů je 28. června ve 12 hodin. Hlasování na výboru NV by mělo být na konci prosince a plenární eh, zasedání pravděpodobně v únoru. Únoru příštího roku. Eh, tím končím dopolední část a budeme pokračovat ve tři hodiny. Připomínám, že dnes ve tři hodiny přijde předseda parlamentu a generální tajemník pan Vele, aby podepsali dohodu EMAS.